Then we, we start with the second... Takže mm, pojďme začít druhou částí našeho dnešního zasedání. Nejprve mi dovolte krátké oznámení. Ráda bych vás upozornila na kampaň britských eh, odborů, která se jmenuje Dying to Work. Jde o to, že je potřeba podporovat eh, ochranu, pracovně právní, právní ochranu zaměstnanců eh, s nevylečitelnými nemocmi. Eh, dnes tu máme dva hosty, kteří zastupují tuto kampaň. Jsou tu prezentovány i plagáty a zástupci doufají, že tedy se jim podaří udělat foto z plakáty kampaně. Doufám, že eh, tedy v tomto smyslu budete ochotní. Doufám, že budete ochotní tady bojovat za to, aby Británie zůstala ve v Evropské unii, protože o to v posledku jde. Ty fotografie budou vyhotoveny tady mezi 15. a 17. hodinou, to znamená během odpoledne. To tedy znamená, že eh, jsme vyčerpali oznámení a můžeme začít hlasovat. Eh, ti, co se tady chtějí nechat vyfotit, tak mohou učinit. Eh, máte tedy u sebe hlasovací karty?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 ale raději to prověříme. Kontrolujeme tedy pozměňovací návrh 19, zasujeme elektronicky. A nyní hlasování končí. Je to přijato. Kompromis CB. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh. Omlouvám se, kompromis CA. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 pozměňovací návrh 28? Ne, ne, ne, ne. Nyní tedy dodatek. Nyní dodatek through, for example, simplify VAT requirements. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. EPP má bohužel o jednoho poslance navíc. Můžeme hlasování ukončit? Je to přijato. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 31. Paní Trebezius, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to prověříme. Není jednoznačné, jestli to bylo přijato nebo zamítnuto. Hlasování končí a je to přijato. 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis Q, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis QA. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A pravděpodobně je to zamítnuto, ale raději to prověříme. Takže kompromis QA. Zahajuji hlasování. Stále ještě hlasujeme o kompromisu QA. EPP má opět poslance navíc. Vypadá to, že nám tu chybí jedna hlasovací karta. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste hovořila o kompromisu Q a nicméně tady vidím tedy eh, kompromis DA, kompromis QA tu nevidím. DA to bude ten další, QA je předtím. DA přijde na řadu potom. DA bude po QA. I don't think I don't think, Maria, that we can uh, that we can uh, make an exception. Maria, nevím, jestli můžeme tady udělat výjimku. Myslím si, že ne. Pošlete si pro tu kartu, nebo si tam dojdete. Takže QA ještě jednou. Bylo to pro, 26 vůči 22. A to znamená, že se dostáváme dál ke kompromisu D a kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Komprom- Nyní 38, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ale raději to prověříme. Takže kontrolujeme pozměňovací návrh 38, zahajuji hlasování.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 Nyní se dostáváme na další stránku, kompromis N. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Eh. Dále kompromis G. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zřejmě zamítnuto, ale raději to ověříme. Ověřujeme 59. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Tam je ústní pozměňovací návrh za SAD, aby se slovo fact that zaměnilo výrazem intention of. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Ověřujeme 61. Takže 54 pro, je to schváleno. Je to schváleno. 27 bylo pro, 25 proti. Kompromis H jako Hana. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Hmm, pozměňovat, to byl tedy kompromis je. A ještě, i ne, ještě dodatečné, ještě dodatek. Takže já teď přečtu, co se tam dodává, abyste to slyšeli. Um, opakuje, znovu upozorňuje na, je to na straně 10, pozměňovací návrh 80, takže hlasuje se o druhé části, předložila to paní Jean Lambert. Takže pokud je schválen kompromis je, tak první část odpadá a bude se hlasovat o druhé části jako o dodatku a je to tedy, cituji, Připomíná výjimečný charakter služeb veřejného zájmu, zejména v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání a zdůrazňuje, že jejich kvalita, dostupnost, přístupnost a um, dostupnost finanční musí být garantována. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme osmdesátku. Končím hlasování. Je to zamítnuté. 30 eh, bylo proti, 23 bylo pro. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 91, kdo je pro, ten nebyl stažen. Kompromis M, jako Michal, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, přijato. 104, tedy raději prověříme. Hlasování je zahájeno a nyní hlasování končí. A je to přijato. Nyní kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato ale raději prověříme pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování a nyní hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Raději to prověříme, takže hlasujeme o sedmičce. Hlasování je zahájeno. Nyní hlasování končí a je to zamítnuto. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. To jsou právní východiska. Takže kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A, pardon, přijato, omlouvá se paní předsedkyně. A nyní právní východisko B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu stanoviska v pozměněném znění jako celku. Hlasování končí. 43 pro, 8 hlasů proti a 3 poslanci se strželi. Takže blahopřejeme. Any objections, uh, uh... Máte nějaké námitky vůči tomu, abychom to takto zapsali do zápisu z dnešní schůze, abychom tam tady zapsali výsledek tohoto hlasování dobře. Nikdo nic nemá, proto tak učiníme. A můžeme postupovat dál. We will now proceed with the... Budeme teď pokračovat.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 pokračovat se zbývajícími body. Dostáváme se k bodu 14, stanovisko výboru regionu k tématu začlenování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. V rámci tohoto bodu eh, přidám slovo zpravodaji eh, výboru regionu panu Enriku Rosimu, který nás provede tímto stanoviskem. Budete mít 10 minut a potom se budou moci vyjadřovat členové výboru a zástupci eh, politických skupin. Takže prosím, pane Rosi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení páni europoslanci, já bych chtěla nejprve poděkovat eh, za vaše pozvání. Jsem rád, že tady mohu představit stanovisko výboru regionu na téma začlenování dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce. Dovolte mi hned na začátku zdůraznit jednu věc. Práce, kterou odvádí váš výbor neúnavně na téma eh, sociální, na různá sociální témata, včetně eh, trhu práce, je velice eh, důležitá. Podle mne se tady jedná o zásadní sociální otázku. I když víme, že existují určité právní vazby a povinnosti, které vyplývají ze smlouvy o fungování EU a ty potom omezují eh, nějakou komplexní akci, komplexní kroky a stanovují jednotlivým členským státům určité povinnosti. Tedy navzdory tomu se já domnívám, že otázka nezaměstnanosti je jedno z témat pracovního trhu, ke kterému musíme přistupovat na úrovni EU. Ve stanovisku výboru regionů jsem se snažil tuto tezi mohutně hájit. Jsem totiž přesvědčen o tom, že krize důvěryhodnosti a legitimnosti, na kterou teď naráží EU, nebo kterou teď řeší EU, tedy proti této krizi můžeme lépe bojovat, pokud uznáme, že máme takovouto společnou evropskou povinnost, která vyplývá zvláště z toho, že musíme chránit ty nejslabší. Ti nejslabší se nesmí cítit eh, diskriminování na základě toho, kde žijí. A pokud je o zbytek, eh, tam se potom můžeme zaměřit na jednotlivé podrobnosti. Například, eh, když vycházíme z údajů o sociální situaci, což je tedy studie, kterou publikovala komise v roce 2015, tak když se podíváme na toto, eh, tedy poslední čtvrtletí roku 2015, tak z toho plyne, že dlouhodobě nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnaní představují eh, více než 48 celkové nezaměstnanosti v EU. V celé EU to teda odpovídá 10 milionům nezaměstnaných, kteří jsou nezaměstnaní dlouhodobě. Což představuje téměř eh, jeden celý národ, jednu celou zemi. To je naprosto nepřiměřené, i když se na to podíváme z hlediska institucí. A když se podíváme na to, co říkají naše smlouvy. Pokud dovolíte, abych to nazval eh, opravdovým skandálem. Z toho důvodu si myslím, že nemohu souhlasit eh, se stanoviskem Rady z 15. ledna 2016, kde se uvádí, že návrh komise nám dělá obavy. To se tam uvádí. Tedy komise plánuje eh, dlouhodobě nezaměstnané, tedy vytvořit eh, na toto téma ukazatel, pomocí něhož se bude dlouhodobě eh, hodnotit situace v jednotlivých členských státech. Já připomínám, že sociální ukazatele a ukazatele trhu nejsou relevantní k tomu, abychom na základě toho stanovovali makrofinanční rizika. Já si myslím, že toto je chyba, toto je špatný postup. Nezohledňuje se tam totiž, že sociální aspekty krize mohou mít zásadní negativní dopad také na, ekonomický, na ekonomiku celé EU. Že to může narušovat makroekonomickou rovnováhu. A navíc, to je také důležité, se tam nezohledňuje to, že sociální dopady zhoršující se morálka, ale dopad také na zdraví například, to je sociální tenze, ale i e, politické tenze, tedy že toto všechno může vznikat ze stálého neuspokojivého stavu, který například vyplývá právě z toho, že více než 10 milionů eh, evropských občanů je dlouhodobě nezaměstnaných. Když se podíváme na konkrétní obsah stanoviska, které bylo, které bylo schváleno ve výboru regionu na toto téma začlenování dlouhodobě nezaměstnaných, tak chci říci, že kromě těchto omezení a kromě nezaměstnanosti je to stanovisko důležité e, ještě z jiných důvodů. Ukazuje totiž e, i jiné aspekty. Navrhuje se tam například, jakým způsobem by se e, k tomu dalo přistupovat a říkáme, že bychom měli vycházet zvláště z úřadu práce, že ty by měly být to ústřední v celé té problematice. Nicméně, celá ta zátěž nemůže spočívat pouze na členských státech, nemůže být pouze na nich, aby reorganizovali celý systém eh, úřadu práce. Je to, eh, jsou to veřejné orgány, které musí postupovat eh, tak, aby nikoho nediskriminovali. Úřady práce byly také zasaženy krizí a není možné na ně uvalit celou tu zátěž, která s tím problémem souvisí. Z toho potom bude plynout to, že pravděpodobně nebude možné situaci vyřešit, protože situace ohledně nezaměstnanosti je opravdu znepokojivá. My musíme vycházet eh, ze striktního výkladu konceptu subsidiarity. Subsidiarita neznamená, že by se měla, že by úlohu, kterou, úloha, kterou tady hraje EU, měla být eh, stále menší. O to nejde. Výbor regionů schválil moje stanovisko na základě velké většiny, která, kterou podpořili eh, všechny sekce a všechny skupiny a já bych teď doraznil obsah toho stanoviska. Chceme stanovit eh, ukazatele na, na, na evropské úrovni, a musíme se zaměřit zvláště na úřady práce členských států, to za prvé. Potom za druhé musíme eh, zjistit, jaké evropské kroky by umožnily členským státům vytvořit si individuální standardy a normy. Když se podíváme na rozdíly mezi členskými státy, tak to se musí zohlednit a také se musí zohlednit odlišné struktury uh, úřadu práce a odlišné úrovně nezaměstnanosti. Nařízení, která se, pardon, řešení, která se budou navrhovat, by měla být v souladu s celkovou reformou. Dále, strukturální požadavky eh, na to, jak řešit nezaměstnanost. Měli bychom respektovat eh, to, že každá, každý členský stát eh, musí fungovat na základě vlastních zdrojů a vlastních fondů, ale zároveň musí mít možnost čerpat ze sociálního fondu. Musíme strukturální problémy odlišovat od konkrétní křivky nezaměstnanosti která se odvíjí od hlubší krize a tam by se potom mohlo dát jednat ještě zvlášť. Tam by mohla Evropská unie zasahovat také na základě eh, principu solidarity a subsidiarity. Za čtvrté, v případě neúspěchu musíme hledat nějaké univerzální řešení a zvla, eh, zvážit eh, také podporu příjmu Na základě tohoto stanoviska výboru regionu jsme se snažili umožnit nebo zajistit, aby se takováto opatření zvážila v kontextu příští revize eh, finančního rámce na roky 2014 až 2020. Tak, aby na základě toho potom mohla být spuštěna konkrétní diskuze. A v kontextu revize finančního rámce na rok 2014 až 2020 by naše stanovisko mělo odkázat také na záruku pro mladé po roce 2016. Kromě toho si ještě dovolím zmínit jednu iniciativu, která se týká eh, dlouhodobě nezaměstnaných. Je to iniciativa, která byla experimentálně spuštěna u nás v, Tostán, v Toskánsku. My jsme zveřejnili veřejné zakázky a nabídli jsme Eh, výjimečné zaměstnání eh, osob, které byly eh, zvláště znevýhodněny a dlouhodobě nezaměstnány. Úspěch byl okamžitý, zareagovala na to velká spousta lidí, ať už jednotlivců, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, nebo veřejných institucí. Musíme zohlednit také to, že rada se neřídila našimi poznatky. ani, tak to alespoň chápu, se rada neřídila tím, eh, o co usilujete vy. Je škoda, že se rada vydala tímto směrem, nicméně bitva nekončí a připomínám, to je také důležité, že nesmíme zapomínat na stanovisko komise o konzultaci takzvaného eh, konzultaci o Evropském pilíři sociálních práv. Komise v tomto dokumentu uvádí, že hrozí eh, makroekonomický šok, který představuje riziko pro fungování celé eurozóny. Povede to samozřejmě k velkým rozdílům na pracovních trzích a také k odlišnému sociálnímu fungování členským, členských států. Pokud my stanovíme nějaké principy, ale potom se to nějak nezobrazí eh, v praxi, nepromění se to do konkrétních politik nebo kroků na evropské úrovni nebo úrovni členských států, tak eh, to bude zbytečné. Já myslím, že pokud budeme takto postupovat, tak to omezí eh, naši celkovou vizi, když budeme když nebudeme jednotlivé členské státy vidět jako eh, části celé té skládánky, kterou představuje evropský trh, tak nalezneme pouze krátkodobá řešení. Musíme zabránit tomu, abychom ohrozily naše sociální standardy, které se podařilo dosáhnout, to by nebylo ani správné, ani rozumné. Samozřejmě nebude jednoduché vytvořit eh, rychle celoevropský fungující pracovní trh, ale já si myslím, že to možné je, že se nám to podaří, pokud se do toho všichni zapojíme. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Děkuji, pane Rosy. My samozřejmě usilujeme o stejný cíl jako ten, který jste popsal vy a já teď předám slovo kolegům. Nejprve členové eh, výboru EMPL, kteří stáli za tou eh, ústní otázkou, kteří vytvořili a pracuji na otázce integrace a dlouhodobě nezaměstnaných. Takže tím dávám slovo nejprve panu eh, Davidu Kasovi z Itálie. Prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu Rossimu za to, že se jednak dostavil na naše zasedání a také děkuji za skvělou prezentaci. Ve vašem stanovisku, které se týká začlenování dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce, samozřejmě, Výbor regionů zmiňuje vytvoření fondu ad hoc, což by byla taková e, záruka, která bude vycházet e, nebo bude se odvíjet od záruky pro mladé. To jste zmiňoval a já jsem si říkala, zda byste nám to mohl popsat podrobněji. Například by mě zajímalo, odkud by takové financování pocházelo, nebo kdo e, by byl způsobilý pro to, aby žádal o financování z toho fondu. Nebo další otázka, odhadli jste, jaký dopad by to mohlo mít na účastníky? Takže já si říkám, zda by se k tomu mohl pan Rossi podrobněji vyjádřit, tak abychom lépe pochopili, v čem spočívá návrh výboru regionu. Děkuji. Pan Javier López, prosím. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer eh, una pregunta al señor Rossi. Děkuji. Já bych také rád položil panu Rosovi otázku, která se týká změn v této oblasti. Mm, mezi návrhy komise, mezi návrhy parlamentu, mezi usnesením a mezi dokumentem, který schválila rada. No a protože když začneme analyzovat to, co jsme udělali, to, co jsme řekli jste v parlamentu, a pak když se podíváme na to, co schválila rada, tak vidíme, že tam dochází k podstatným změnám. Jednou z těch změn je například to, když eh, hovoříte o právním základu. My i komise jsme žádali, aby se použil článek 49, co by právní základ, ale nakonec byl použit článek 48, takže z toho vyplývá to, že názor parlamentu je považován pouze za názor a že se mu nepřekládá takový význam, jaký mu náleží. A jedná se zde přece o 10 milionů lidí. Je to klíčová záležitost, klíčová věc v boji proti masové nezaměstnanosti. My zde v parlamentu vysvětlujeme, jak na tom pracovat, jak zlepšovat třeba ty registry, ale vidíme, že veřejná zpráva registruje pouze ty lidi, kteří už jsou zaregistrovaní. Ale jak, jak vlastně máme pomáhat těm, kteří nejsou v těch registrech? Ehm, vypadá to, že rada chce podporovat pouze ehm, ty lidi, kteří jsou zaregistrovaní jako dlouhodobě nezaměstnaní na státních eh, úřadech práce. Já si ale myslím, že v každém případě musíme provádět osobní hodnocení. No a pak je zde ještě celý ten rámec, v jehož centru je dlouhodobá nezaměstnanost. My jsme velice zdůrazňovali odpovědnost a vyvážené povinnosti, které mají na jedné straně pracující a na druhé straně zaměstnavatele. Rada nakonec navrhla dokument, který je nevyvážený a veškerou to zátěž přesunula na zaměstnance nebo na nezaměstnaného. Vůbec tam není mm, zohledněné plnění závazků ze strany členského státu nebo zaměstnavatelů. Chtěla bych každopádně poděkovat eh, vám, pane Rosy, za toto stanovisko a také si říci, že sdílíme vaše postoje, ale jako orgán se nám zdá, že práce, kterou jsme zde odváděli několik posledních měsíců, eh, kterou jsme předložili komisi, tak vlastně najednou vidíme, že to, co schválila rada, tak to je dost eh, poz, pozměněné. Mm, oni vlastně mění program, který jsme schvalovali. Když jsme hovořili o tom, my jsme hovořili o tom, že je to určitý pracovní rámec, že se vždy ty věci v rámci něho mění. Já bych se ale chtěla zeptat, jaký je váš názor? na tyto modifikace, které učinila rada mm, v porovnání s tím, jaké zde bylo stanovisko parlamentu nebo komise. Děkuji. Ano, a ještě si vypovíme další otázky. Paní Jana Šitňanská za skupinu EKR. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat panu Rosimu za to, že předložil toto stanovisko. Rovněž bych se chtěla připojit k otázce, kterou už položil pan kolega Kasa, zda by nám pan eh, eh Rosy mohl říci, jak by měl vypadat ten mechanismus toho nového fondu, jak by vypadalo to čerpání, odkud by plynuly finanční prostředky. Můj druhý dotaz by směřoval k příkladu Toskánska, k těm příkladům dobré praxe, dobrých postupů z Toskánska. Zda by nám mohl k tomu říci něco více, jaké to má dopady na dlouhodobou nezaměstnanost. A moje poslední otázka směřuje k jednomu z posledních doporučení tohoto stanoviska výboru regionů. Upozorňuje se zde na potřebu podmíňovat eh, případnou podporu v chudobě akceptování veřejně prospěšných prací na uh, určitou dobu a má to být tedy mm, směřovat také k integraci. Já bych chtěla upozornit na to, že i na Slovensku jsme v zákonem učinili podmínku, že tedy pokud chcete um, pobírat podporu v chudobě, tak musíte přijmout tyto takzvané aktivační práce. Celkově se však ukazuje, že ti lidé, kteří vykonávají ty aktivační práce, jsou vlastně méně motivovaní hledat si skutečnou práci. Dochází také ke zneužívání prostředků a nedochází ani k tomu, že by ti lidé získávali během těch drobných aktivačních prací, získávali nějaké nové dovednosti. Stejné výsledky zjistili i v Polsku a v Maďarsku. Zajímá mě, zda byste nám mohl uvést dobré příklady, mm, zda eh, v nich tedy to činilo smysl eh, podmiňovat ty sociální příspěvky těmi aktivačními pracemi. Děkuji. A na tu? Teď já na dvě. Děkuji. Paní předsedkyně, budu hovořit estonsky. Vidím, že je tu tlumočení. Musím říci, že to téma je velmi důležité a jsem ráda, že jste nám poskytl tak zásadní přehled. Nechci pokládat mnoho otázek, protože celou řadu zajímavých otázek položili již kolegové přede mnou. Já bych se k ním ráda připojila. To téma je velmi složité, velmi komplikované a myslím si, že jsme doposud nezaměřili naši pozornost na skutečnost, že eh, ti lidé jsou často tak eh, opuštění na trhu práce, že je ani nemůžeme najít. A to se týká i eh, místních orgánů. Já si myslím, že díky evropským finančním prostředkům budeme schopni tyto problémy z části vyřešit. Zároveň musíme vytvářet tlak na e, členské státy. Jako příklad bych mohla uvést svoji vlastní zemi Estonsko v jednom z regionů. E, je, je tomu tak, že několik e, továren se zavřelo kvůli klesajícím cenám ropy lidé jsou nezaměstnaní, proto jsme tedy požádali o příspěvek z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu pro přizpůsobení se důsledkům globalizace, ale to všechno by mělo jít ruku v ruce s vytvářením nových pracovních míst a něco takového se doposud neděje. Ráda bych tedy eh, slyšela něco o těch konkrétních řešení, eh, řešení, která jsou potřeba. Jak tedy na pomoci členským státům při vytváření pracovních míst já chápu obavy a otázky svých kolegů. Kde jsou ti lidé, kde jsou ty prostředky, jak je ti lidé mohou využít. Je totiž velmi důležité, abychom ty lidi dostali zpět na trh práce. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Paloma López Bermejo. Prosím. Děkuji. Děkuji vám i za tu prezentaci. 10 milionů dlouhodobě nezaměstnaných v EU. Musím říci, že to je číslo skutečně zarážející. A je to neudržitelná situace, protože to jsou lidé, kteří žijí v, obtížné, v obtížných podmínkách a je to jeden z nejhorších důsledků neustále politiky úspor právě tato politika zničila pracovní místa a zvýšila nezaměstnanost. Myslím si, že této negativní situaci tedy musíme učinit přítrž, musíme skoncovat s politikou úspor, musíme začít zvyšovat platy, potřebujeme program pro minimální mzdy, pro Eh, veřejné služby, musíme posílit sociální zabezpečení, sem spadají i dávky nezaměstnanosti, které v některých zemích již nejsou vůbec vypláceny. To jsou tedy prioritní opatření, nicméně celá ta proměna musí být doprovázena ještě příslušnou hospodářskou politikou, politik, aktivní politikou zaměstnanosti. To je druhá stránka věci. Rekvalifikace, další vzdělávání, to všechno jsou velmi důležité věci, ale nesmí to prospívat pouze podnikům. Musí to být spojeno ještě s jednou věcí, Musíme e, díky tomu zvyšovat produktivitu, tak abychom vytvářeli e, pracovní místa, která budou dostatečně kvalitní. Podobně e, to vyznívá ve zprávě účetního dvora. Tam se píše o tom, že snižování sociálních dávek, ke kterému například docházelo v souvislosti se zárukou pro mladé, že to samo o sobě nefunguje a že to ani do budoucna nebude fungovat, že to žádné výsledky nepřinese. Musíme vytvořit podmínky nebo pravidla, která nebudou dobrovolná. Je důležité, abychom vytvářeli kvalitní pracovní místa. Jde o služby zaměstnanosti, do toho musíme zapojit i sociální aktéry. Komise se musí soustředit na podporu zaměstnanosti, to je jednoznačné. Potřebujeme Evropu, která si nebude zase tolik dělat starosti s hospodářskou politikou, s finanční politikou, ale bude se soustředit na produktivitu a inovace, protože potřebujeme odvětví průmyslu, která, které budou velmi uh, inovativní a díky tomu budeme mít šanci vytvářet kvalitní pracovní místa. Děkuji. Tedy Rentke, prosím. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já tady Rentke dneska nahradím. Nicméně se s vámi chce podělit o následující názory. Pokud chceme zajistit úspěšnou integraci dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce, tak bychom měli mít na paměti především následující věc. Musíme zajistit trvalý dostatečný příjem, musíme eh, zabránit negativní podmíněnosti, zajistit zapojení občanské společnosti, která má dlouhodobé zkušenosti s prací s dlouhodobě nezaměstnanými. My zelení chceme eh, silnější povinnosti, eh, závazky na straně eh, úřadů práce, tak aby byly schopny úřady práce tyto úkoly plnit. Kromě toho musíme vytvořit pochopení pro potřebu těchto nezaměstnaných a bojovat proti diskriminaci a proti eh, překážkám, eh, které by vedly k diskriminaci. Vítáme nové snahy, které se snaží o inkluzivní trh práce eh, a eh, pro, eh, o další pozitivní kroky, které povedou k integraci na trh práce. Děkuji. Bohužel nemáme mnoho času. Máme na pořadu jednání ještě další body, to znamená, že vás prosím, abyste se snažili soustředit na to, co skutečně chcete říct a neopakovali to, co říkali kolegové před vámi. Laura Agia, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Vítám pana uh, Rossiho, předsedu vlády regionu. Já doufám, že Zklamání, které jsem pocítila eh, z vašeho hlasu, plyne z toho eh, smutku, který eh, ve vás vyvolalo to, že, nebo to, ta tragédie, ke které došlo v Karaře. Je pravda, že my v Evropě se snažíme zajistit bezpečnost pracovníků a doufám, že i v Toskánsku je důležité se nad tím zamyslet a snažit se situaci vylepšit. Přemýšlet nad tím, zvláště, zvláště tedy nad tím, že bezpečnost dělníků je priorita. Bezpečnost horníků konkrétně. Já myslím, že nestačí eh, pouze dát lidem helmu a zachrán, myslet si, že tím zachráníme jejich život. Musíme se na to opravdu podívat a snažit se eh, nezaměřovat pouze na profit eh, nadnárodních společností, které právě profitují tedy z dolu v Karaře. Teď eh, k našemu tématu. Evropa dává k dispozici celou řadu různých příležitostí. Vy to znáte, vy řídíte důležitý region, který je v kontaktu s Evropou. Ovšem, my se tady snažíme vytvořit uh, síť společně s kolegy z Toskánska, tedy s kolegy parlamentu, kteří zastupují tento region. Jsme společně uh, vytvořili eh, například otázky na téma GAL, tedy ty místní skupiny, které by měly být takovým motorem k tomu, aby se vytvářely nová pracovní místa, měly by pracovat na tom, aby zaintegrovali například mladé lidi, dlouhodobě nezaměstnané, eh, měli bychom mm, motivovat lidi k tomu, aby se přesouvali a tak dále. Nicméně nebylo to, nezam, nebylo to úspěšné, vyplýtvali jsme částky v řádu milionů. A mně tedy není jasné, jak je to možné. My například hovoříme o ideálech a krásných věcech, ale v reálu potom si uvědomujeme, že realita přímo v terénu je úplně jiná. A to se týká těch eh, místních skupin v různých oblastech. Mohli byste se k tomu možná vyjádřit? Mně se totiž zdá, že je to tak, a na to mi můžete eh, odpovědět, Doufám, že to nebude jako pan ministr Panovan, tam jsem se také na něco ptala, on mi na nic neodpověděl. Takže teď se ptám vás na téma Toskánska. Vy jako předseda vlády regionu jste odpovědný také za kontroly. Co mi můžete na toto téma říci? Kdo je odpovědný nebo na kom uh, spočívá odpovědnost zařízení Montedy Pasky? Prosím, snažte se mi na to odpovědět. Děkuji. Dominik Merten. <clears throat> Ano, děkuji paní předsedkyně, pouze velmi stručně. Vy jste nás o stručnost žádala. Takže tady uh, jsou dva takové proudy, Kolegové říkají, někteří kolegové říkají, že není možné vyplácet univerzální příjem. A na druhé straně potom například zástupkyně Estonska a další říkají, ne, je nutné se na to dívat jinak, hledat práci. Poté, co, ale, a co ovšem vyčerpáme prostředky z eh, fond, sociálního fondu a fondu pro přizpůsobení, tak potom uh, už žádná nová pracovní místa nevznikají. A já si myslím, že si musíme opravdu položit otázku, jaké důvody k tomu vedou. Musíme se snažit zjistit příčiny tohoto problému dlouhodobé nezaměstnanosti. Dochází k globalizaci, což je věc, kterou my podporujeme, nebo vy podporujete. Já si myslím, že tady máme jistou otevřenost evropského trhu. Viděli jsme to i dopoledne s TTIPem Koreji, v souvislosti s TTIP Koreji, Čínou a tak dále. Veškerá tato otevírání eh, nových trhů vedou k tomu, že ty nízkonákladové země, řekneme, vytěžují eh, výhody globalizace a působí tam také sociální dumping a ten potom způsobuje to, že u nás jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Zdá se, že vy jste eh, odstranili veškeré celní eh, ochrany a když eh, k tomu došlo, zahltí nás tady, tady mezinárodní produkce, výrobky z jiných zemí a to potom bude nevýhodné pro naše pracovníky. Nicméně, když potom chceme eh, pomoci všem, tak vlastně uplatňujeme politiku úspor, což znamená, že budeme eh, sice distribuovat eh, bohatství, ale znamená to, že se tím vlastně všichni ochudí. Zdroj financí potom bude se potom vyčerpá a nebudeš vlastně nic, co by se dále předistribuovalo, co by se rozdávalo. Děkuji. Děkuji, Brandon Benefaj. Vorrei ringraziare já bych chtěl poděkovat panu předsedovi Enriku Rosimu. Jsem velice rád, že se můžeme účastnit této diskuze se zástupcem velice důležitého regionu, kde se realizují inovativní projekty a že je to také eh, tématem dnešní diskuze. To jsem velice rád, to, to může být přínosné pro evropské občany. Já velice oceňuji příspěvek pana Rosiho Musím bohužel zopakovat eh, znepokojení, které ve mně vyvolá, vyvolává tento problém dlouhodobě nezaměstnaných. Už eh, to opakovali i kolegové. Já jsem si s velkým zájmem přečetl stanovisko výboru regionu a Líbilo se mi to, že se ve stanovisku podařilo identifikovat klíčové aspekty centrální součásti diskuze, které vyplývají ehm, z toho stanoviska. Navrhuje se tam také řešení. Je tam několik zásadních věcí, já bych chtěl konkrétně zvi- zmínit to, že bychom měli využít eh, příležitosti revize eh, víceletého rámce finančního, že bychom eh, z toho měli vycházet a na základě toho se podívat, jaké nástroje by se daly použít na řešení té krize. Potom se tam uvádí, že bychom měli i nadále využívat nebo zlepšit ten nástroj záruky pro mladé. A dále bychom měli vytvořit nějakou formu evropské podpory tohoto problému, tak jak to tady na výboru prezentoval pan minister Paduan. Zopakuji také to, co říkali už ostatní kolegové, například pan López. Měli bychom vytvořit eh, respektive slabý eh, právní nástroj by se měl posílit. A já si myslím, že bychom možná měli zapracovat na té platformě kvalita služeb znamená zvláště to, že bychom se měli snažit eh, rozlišovat mezi jednotlivými osobami, zaměřovat se na ně konkrétně. Také bychom eh, mi měli pomoci aktualizovat své schopnosti a dovednosti na pracovním trhu, který se neustále měží, eh, pardon, mění. V Itálii úřady práce po dlouhé roky byly, byly nedostatečné na eh, každý úřad práce se obracel mnohem větší počet občanů, než je to například eh, v Německu. Takže měli bychom se podívat na eh, politiky práce, měli bychom reorganizovat celou síť úřadu práce, což je jednak nutné a jednak pozitivní. Chtěl bych zdůraznit, jak říkali ostatní, že důležité je také zmodernizovat postupy uplatňované na úřadech práce. Situace se částečně zlepšila díky záruce pro mladé. Máme údaje od Evropské komise na toto téma. V poslední eh, zprávě komise se to eh, zdůrazňuje. A z tohoto důvodu si myslím, že je nutné zajistit, aby program pro dlouhodobě nezaměstnané byl v souladu s mechanismy, které existují a aby navazoval na uh, osvědčené postupy vyplývající z té záruky pro mladé. Já si myslím, že to, co je pozitivní, už jsme udělali a to, co zatím nefunguje, musíme dále zlepšit. Na závěr chci ještě poznamenat, že návrh komise, i když je částečně pozitivní, tak jsou tam některé věci, které byste se kritizovat. Ten e, návrh komise může vnést své výsledky pouze za předpokladu, že všechny navrhované kroky budou, v integra- budou zaintegrovány v souladu s již existujícími nástroji. Pouze tak budeme moci reagovat na tu krizi nezaměstnanosti. Musíme vycházet eh, z úspěchů záruky pro mladé a z těch kroků, které jsme podnikli v oblasti nezaměstnanosti mladých. Takže e, to je tedy moje vize a ještě jednou děkuji panu předsedovi vlády regionu Tostánsko Rosimu. Jsem velice rád, že jste se dostavil na naše zasedání. Opravdu je to velice zajímavé. Děkuji. Thank you and Thomas Mann. Děkuji a pan Tomas Děkuji, paní předsedkyně. Výbor regionu a soci, hospodářský sociální výbor mají jednoznačný úkol dosahovat kompromisu. Já si myslím, že to je dobře. Eh, u vás to funguje, Ehm, což jste právě dokázal, pokud eh, vznikne dojem, že Eh, tady tady není dostatečně zohledněná evropská otázka. Já s tím souhlasím. Když se neustále opakuje to, že se eh, všechno ničí tím, že provádíme politiku úspor. Ano, samozřejmě, že my chceme šetřit a následně ty peníze eh, cíleně investovat. Například v Německu Eh, se šetřilo tím, že se tedy vytvořila Kurzarbeit a tím se nezničily pracovní místa. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc. Pane Rosy, musíme učinit všechno proto, abychom zabránili jedné věci. Eh, to je věc, ze které by eh, profitovali pravicoví extremisté. Eh, musíme být dostatečně obezřetní a říct ano, je potřeba investovat do těch důležitých věcí, musíme bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti. To je naprosto v pořádku. Vy jste eh, správně řekl, že role EU není často dobře chápána, protože ta opatření nejsou eh, pojmenovávána. Já to vidím sám, když už existuje nějaký program, který podporuje Evropská unie, tak se mlčí o tom, tom, že je do toho zapojen například Evropský sociální fond, protože v tomto ohledu nefunguje eh, komunikace. Jinak dojde k tomu, co jsme sami zažili. Když se eh, identifikují centra pro boj proti chudobě, tak členské státy říkají, že to udělají sami, ale nemohou to udělat sami. My musíme dát jasně najevo, že tady je evropská přidaná hodnota a, že, eh, a my ji tady musíme identifikovat a hovořit o ní.

je potřeba tedy identifikovat cíle, cílové skupiny eh, těch center pro dlouhodobě nezaměstnané a eh, jednoznačně zvolit opatření. Já si myslím, že ten přístup, který jste zvolil, je naprosto v pořádku, ale musíme to prosazovat dál. Já si myslím, že díky tomu se nám podaří získat větší souhlas eh, s EU, protože to jsou zásadní témata. Děkuji a po, poslední intervence od paní místopředsedkyně Danuty Jazlověcké. Za, za... Ano, děkuji. Chtěl bych také poděkovat za to, že se s námi dělíte o své zkušenosti. Já musím říct, že jsem tedy eh, byla smutná, když jsem slyšela, že jste kolega říkal, že zde není žádné propojení mezi eh, školením a mezi lepší zaměstnatelností, takže i z toho důvodu jsem se já přihlásila o slovo, když jsem ji slyšela, protože já pocházím z Polska, kde právě toto propojení je velice silné a kde přináší velice dobré výsledky. Hmm, často si v poslední době stěžujeme, že vzdělávací systémy v Evropské unii nedávají mladým lidem dostatečnou přípravu na jejich profesní dráhu, aby potom odpovídali poptávce pracovního trhu. A já si myslím, že právě ta odborná příprava, školení je určitým můstkem eh, k tomu, aby lidé opravdu pak našli eh, práci a mohli zahájit svou profesní dráhu. Myslím si, že eh, odborná příprava by, mělo být, eh, by měla více odpovídat těm potřebám. Takže zapotřebí nejprve analyzovat, jaké jsou potřeby, pak je také důležité najít dobré školitele, dobré vzdělává, mm, ty osoby, které budou to vzdělávání potom eh, nabízet. Ještě bych chtěla zdůraznit jednu věc. Na tomto výboru velice často volám potom, abychom schromažďovali veškeré relevantní informace na evropské úrovni, ale že musíme vycházet z regionálních úrovní. A zejména si myslím, že právě v oblasti pracovního trhu je mm, těžké analyzovat údaje a hledat řešení, když máme k dispozici pouze ta agregované, uh, agregovaná data z celostátní úrovně. Takže tím mm, říkáme, že vlastně v Evropě jsou 2 miliony pracovních uh, míst, která nejsou v Evropě naplněna. A na druhé straně jsou lidé vlastně, kteří mají e, dovednosti a mohli by na, těch, e, na ta pracovní místa obsadit a vlastně dnes je nedokážeme propojit. Takže já si myslím, že e, tato řešení jsou zajímavá a také mě tedy zajímá váš názor na odbornou přípravu na vzdělávání. Stále to tady užitečné či nikoli. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem za jejich komentáře. Opravdu padlo mnoho dotazů. No a ještě kromě toho, že budete odpovídat na tyto dotazy, tak můžete k tomu přidat i ještě své další vlastní názory. Máte prostor, prosím. Ano, já vám děkuji. Děkuji všem členům výboru za jejich příspěvky. Vypadá, nebo plyne z toho, že pro vás je toto téma důležité, tak jako pro mě. Ano, Musíme odpovědět se smutkem opravdu na příspěvek eh, kolegyně Žej, která se ptala na otázky týkající se konkrétně našeho regionu. Kolegyni Žia na to odpovím následovně. Můžeme se na příštím zasedání výboru eh, na to zaměřit, i když já samozřejmě nejsem členem, takže se nebudu moci účastnit, ale eh, vy jste se ptala například na ty místní skupiny, skupiny působící na místní úrovni. My eh, jsme zjistili, jaké jsou osvědčené postupy od komise a komise se k tomu vyjadřovala pozitivně. Pokud je o finanční instituci AFIDy v Toskánsku, tak eh, tato instituce teď překonala pět let eh, hluboké finanční krize, která se týkala asi milionu a 400 tisíc eh, malých a středních podniků. Pardon, ehm, dala k dispozici 1,4 miliard malým a středním podnikům v našem regionu. Dále, Region, náš region, eh, jako jeden z mála a zemi a Polia, jsme přijali plán na ochranu životního prostředí, což je výjimečná, eh, výjimečný krok. A zaměřili jsme se také na doly a na těžbu. Vzhledem k tomu, že hovoříme o nezaměstnanosti, tak jsme vypracovali návrh zákona, který bohužel zablokovala potom vláda. Nicméně byl to zákon, který stanovoval povinnost pro eh, ty, kteří provozují eh, doly. Na základě toho eh, by bylo nutné eh, výtěžky z například těžby mramoru potom distribuovat v dané oblasti. Pokud o bezpečnost, tak my tady samozřejmě zasahujeme a budeme zasahovat i nadále a budeme usilovat o uzavření dolů nebo lomu. Lomů, ve kterých dochází ke smrtelným nehodám nebo závažným nehodám Jejichž hlavní příčina spočívá v tom, že nebyly respektovány základní právní předpisy týkající se bezpečnosti. Mohu na to ovšem eh, ještě dále odpovědět eh, podrobněji, pokud máte zájem. Vzhledem k tomu, jak komplexní jsou eh, právní předpisy, které se na mne vztahují. Já, když jsem dostal od výboru regionu eh, tento úkol vypracovat stanovisko, tak jsem měl pocit, že tady řešíme nové téma. Nové téma, které i podle evropské smlouvy spadala do vnitrostátních kompetencí a netýkalo se to Evropské unie. Takže viděli jsme, že se tady vydáváme novou cestou a v tomto smyslu také vyplynulo ze samotného, ze samotného prohlášení rady, že naše stanovisko eh, už je vlastně výsledkem kompromisu, tak jak říkal pan Thomas Mann. Ty otázky, které my jsme nadnesli, potom byly ještě dále zredukovány právě z důvodu těch eh, povinností a omezení, které se na nás stanovaly, stahovaly. To, že by Evropa nevytvářela žádné politiky na toto téma, že by nezasahovala, to by byl zásadní problém. Já si myslím, že máme jednak možnost zasahovat, ale zároveň máme možnost stavět zdi nebo překážky, které způsobí, že zasahovat nebudeme. Podle eh, článku 150 a 151 smlouvy, které tady teď nebudu přečítat, protože vy je určitě znáte lépe než já, ale ty články eh, naznačují, že řešení je možné. My tady musíme jen musíme rozlišovat mezi nezaměstnaností, která má strukturální příčiny, já samozřejmě jsem proti konceptu strukturální nezaměstnanosti, ale když hledáme právě ten kompromis, tak místo strukturální nezaměstnanosti bych já spíše hovořil o plné zaměstnanosti. To z politického hlediska zní lépe. Po druhé světové válce, když došlo k obrovskému ničení a tak dále, tak cílem bylo všude zajistit plnou zaměstnanost. Teď se nám nedaří ani eh, zajistit, aby prošel koncept, který je mnohem méně explozivní, mnohem méně radikální, a sice koncept, který by spočíval v tom, že bychom rozlišili nebo odlišovali strukturální eh, nezaměstnanost v jednotlivých zemích od eh, jiného typu nezaměstnanosti. Tedy u strukturální nezaměstnanosti by se vycházelo z toho, že je nutný zásah Evropy. Navíc musíme zohlednit to, že to, co se děje v jedné zemi, ze sociálního hlediska může produkovat problémy také e, v jiných zemích, přeshraničně. A to nejenom e, na finančních trzích a z ekonomického hlediska, ale že toto má dopad také e, v reálu v sociální oblasti. My tedy navrhujeme, i když já osobně si myslím, že je to příliš redukující koncept, tak přesto navrhuji koncept strukturální nezaměstnanosti. A tou by se měly zabývat konkrétní členské státy. A potom existuje ještě nezaměstnanost, která přesahuje tento koncept strukturální nezaměstnanosti a tím by se potom měla zabývat Evropa. To samozřejmě se může řešit ještě i dále, může to být předmětem různých studií, eh, analýz a tak dále a potom eh, k tomu budeme mít podrobnější informaci. Je také dobré, že komise tady, pardon, že výbor tady uznává E, význam úřadu práce. Pokud je o úřady práce, tak mezi členskými státy existují obrovské rozdíly. Já jako předseda vlády e, regionu Toskánsko, který se zabývá e, touto problematikou, a my jsme s vládou jednali na toto téma o úřadech práce, tedy snažíme se podnikat kroky ku předu a rozdíl mezi námi a Německem spočívá v tom, že v italských úřadech práce, eh, které jsou obrovské, my eh, se snažíme dělat velké pokroky, tedy úřady práce eh, jsou všechny zahlceny v Itálii. A já myslím, že v Německu jsou, jsou pod mnohem menším tlakem. V Německu připadá na úřady práce asi 8 tisíc lidí. Navíc podle toho se potom rozděluje personál eh, na úřady práce. Musíme No, na to to má také vliv. To, co si můžete přečíst eh, ve, zpráva, ve zprávách a novinách, není vždy pravda. Nám se podařilo, navzdory tomu, že nemáme dostatečný personál, dostatečně vybavené úřady práce, přesto se nám eh, podařilo nalézt práci pro desítky tisíc mladých lidí, mladých lidí, u kterých víme, že mají eh, dostatečné eh, schopnosti a znalosti. Takže musíme posílit eh, kapacity úřadu práce. Úřady práce by měly mít komplexní přehled o nabídce práce a zároveň o poptávce. měl by být schopny zajišťovat školení nezaměstnaných, zvláště těch, kteří jsou nezaměstnaní dlouho tak aby zajistili, že budou nezaměstnaní lépe připraveni na pracovní poptávku, poptávku, která e, plyne od jednotlivých podniků. Takže školení a další vzdělávání je tady také zásadní. Já bydlím v regionu, kde e, je podnikatelů hodně a jsem s nimi v neustálém kontaktu. Vím od nich, že je důležité, e, důležitá kvalita znalostí a dovedností a že je důležité, aby na pracovním trhu, nebo že podnikatel, když hledá zaměstnance, tak se dívá zvláště na jejich schopnosti. Je tedy důležité investovat do lidského kapitálu, což je zásadní aspekt pro další rozvoj a pro obecný rozvoj nějaké země nebo oblasti. Takže, jak už jsem říkal, zásadní jsou úřady práce, musí znát přesnou poptávku a nabídku práce, musí vědět, jaký profil mají ti nezaměstnaní, kteří jsou zapsáni na úřadech práce, jaký profil a jaké znalosti, co nabízejí. A pouze tak budou, mo- budou uh, moci skontaktovat uh, poptávku a nabídku. Tedy skontaktovat uh, uchazeče o práci uh, se zaměstnavateli. To, co Komise navrhuje je podle nás pozitivní, i když potom členské státy musí také hrát svoji úlohu a odvést svůj kus práce. Já si myslím, že by bylo pozitivní, kdyby eh, z Evropy pocházely podněty k tomu, abychom investovali do úřadu práce a i na podniky bychom se měli zaměřovat, protože ty vytvářejí nová, nové pracovní místa. A zásadní je tam potom to propojení nabídky a poptávky, což je úloha, která spočívá na těch úřadech práce. A i instituce, které připravují uh, uchazeče o práci, které poskytují školení. Dále si musíme dá, ponechat, uh, musíme zajistit uh, dostatek času. Není možné takovou tu změnu udělat za den nebo za krátkou dobu. Takže na to si musíme ponechat dost času. Nakonec chci ještě poznamenat, že tady máme problém s financováním. Je možné postupovat i různým způsobem a já si myslím, že, jak už je uvedeno v tom stanovisku, je skvělou příležitostí to, že se bude jednat e, o revizi celého toho rámce na roky 2015 až 2020. Mám pocit, že ta diskuze o revizi se plánuje na příští rok. Ta hlavní část, jinak diskutovat už se o tom začalo. A já myslím, že možnosti, eh, jak jednat, jsou dvě. Jednak navýšit financování dívat se také na dopad, eh, kterou měla v Evropě Tobinova daň. Měli bychom se na, té, na to také podívat eh, z hlediska spravedlnosti. Já tady nechci zahajovat polemiku na toto téma, ale když se podíváme na to, eh, kolik některé členské státy vydali na to, aby ozdravili svůj bankovní sektor, eh, ozdravili své finanční instituce, myslím, že i naší země se to, té, se to týká, jsou to miliardy, šlo to opravdu do řádu miliard, tak mám pocit, že v tomto kontextu jsme téma nezaměstnanosti ponechali tak trochu příliš eh, bokem hlavní diskuze. Proč evropským institucím hrozí, že ztratí kredibilitu, kredibilitu že jim e, občané nebudou důvěřovat? Je to také z tohoto důvodu. A potom další věc, další řešení by mohlo spočívat v tom, že zjistíme, odkud to by bylo možné zajistit nové financování a Měli bychom také být flexibilnější eh, u těch zemí, které mají možná vyšší nezaměstnanost. Region Toskánsko, a to říkám bez osobních zájmů, protože region Toskánska má eh, míru nezaměstnanosti, která je mnohem nižší, když to eh, srovnáme s celou italským průměrem. Děkuji vám. Děkujeme, pane Rose, děkujeme za to, že jste nás eh, informoval o všech těchto skutečnostech a také, že jste s námi sdílel i vaše pocity ohledně těchto věcí, vaše názory. Chci říci, že tento výbor v Evropském parlamentu eh, jedná a věnuje se vlastně téže věci jako vy a my se opravdu silně zajímáme o stejné věci, o kterých jste vlastně dnes s námi hovořil, o tom, jak dosáhnout regionální rovnováhy, o tom, aby bylo možné žít v každé části Evropě a najít tam práci, rozvíjet se a rozvíjet vlastně i svůj region. Dám vám příklad. Před několika měsíci jsme v Evropském parlamentu odhlasovali zprávu, kterou připravil právě náš výbor. Týkalo se to služeb zaměstnanosti a také takzvaného EURESu, Jde o to, aby příslušné orgány, příslušné tyto úřady eh, v členských státech se propojily, aby lidé získali možnost najít práci, aby mohli někde začít, mm, aby vlastně ty informace se dostávaly i do venkovských oblastí, aby i lidé na venkově měli stejné možnosti. Děkujeme, že jste přišel na dnešní jednání a vím, že tedy bohužel ne všichni měli možnost eh, položit vám dotaz, ale zcela jistě zůstaneme v kontaktu, že? Děkujeme. No a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod 15. Jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků, vytvářet pracovní místa. Slovo dám našemu zpravodaji, to pan Krasnodebský, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Sice se vlastně dostáváme k dalšímu bodu, ale vlastně zůstáváme v tom předchozím bodu, protože e, se také budeme věnovat nezaměstnanosti, ale z trochu z jiného úhlu. Chceme si zde položit otázku, co učinit, aby malé a střední podniky mohly zlepšit svůj potenciál vytvářet pracovní místa? Stále v evropských výborech slýcháváme, jak důležité jsou malé a střední podniky pro naši Evropu. To vši, pro Evropu to všichni víme, že, to také, že jsou také velice důležité pro ekonomiku členských států. Ale navzdory všem těm různým prohlášením a navzdory tomu, kolik, eh, kolik se toho namluví o, to, o tom významu těch malých a středních podniků, tak eh, velice často to nakonec, eh, vlastně nakonec vidíme, že tyto malé a střední podniky mají různé problémy. Ve své zprávě jsem se snažil na několik těch problémů upozornit, samozřejmě ne na všechny, ale na některé věci, které považuji za zvlášť významné ve zprávě upozorňuji. Dovolte mi možná nejprve eh, si říci tedy, jaké jsou ty hlavní problémy. Takže nedostatek kvalifikovaného personálu, unik mozku, eh, nadměrná regulace, regulační nejistota, mm, konkurence eh, ze strany šedé ekonomiky a také dominantní úloha nadnárodních společností. Ve své zprávě se snažím nabídnout takovou dobrou strukturu. Ta zpráva je rozdělena do tří částí. Ta první část se nazývá Potenciál tvorby pracovních míst a kvalifikovaná pracovní síla. Zde zdůrazňuji na některé jevy, o kterých diskutujeme, ale možná ne dostatečně, například eh, jev falešné nebo nepravé samostatné výdělečné činnosti, Dále eh, nadměrná vlastně formalizace přístupu k některým profesím, také mm, regulační zátěž, která třeba mm, činí problémy mm, lidem, aby více pracovali v malých a středních podnicích. Ve třetí části také přináším určitá doporučení. Říkám, že by se také třeba měli eh, podněcovat podněcování, eh, že by se mělo podněcovat zaměstnávání mladých lidí, třeba prostřednictvím různých stáží. Víme, že nevždy tomu tak je. Když někdo pracuje v malé firmě, tak nevždy je to považováno za atraktivní práci, která by vám měla eh, dát nové dovednosti a mm, dát možnost připravit si z té profesní dráhu. Také upozorňuji na důležitost vzdělávání. Hovořím o tom, že třeba eh, podněcovat podnikatelské dovednosti. Takže to byla ta první část zprávy. Druhá část se nazývá stabilní regulační prostředí. Vedl jsem konzultace s podnikateli a oni často říkali, že eh, jednak je problémem nadměrná regulace, ale také, že v mnohých Eh, zemích eh, existuje určitá regulační nejistota. To znamená, že, ta, mm, že, že ty zákony se mění příliš často. Mm, a eh, také říkají, že vlastně ta regulace, na tu regulaci má vliv, mají vliv nadnárodní firmy, které se ji snaží jaksi formovat Je tedy důležité, aby se uplatňovala zásada zelenou malým a středním podnikům. A že tedy ta legislativa také musí eh, být eh, vhodná pro ty malé a střední podniky. No a v té třetí části zprávy se věnuji rovným podmínkám a rovné, rovným podmínkám pro konkurenci. Mm, o tom se také hovoří i v jiných výborech je takovým Hovoří se často o tom, že malé a střední podniky vlastně mají nerovný přístup eh, nebo nerovné podmínky ohledně zdanění. Říkal to nedávno i pan komisař Hill. Říkal, že podle jeho posouzení je to tak, že daňové zatížení malých a středních podniků je asi o 30 větší. A to z toho důvodu, že velké nadnárodní firmy si mohou dovolit takové různé to vyhýbání se daně, ať už to tady nazýváme jakkoliv. Slyšeli jsme nedávno tedy eh, informace z těch LuxLeaks, eh, z eh, těch dokumentů Panama Papers. Tomu se také věnuje zejména výbor taxe, ale i zde to tedy zmiňuje. Problém s konkurenceschopností souvisí také s tím, že malé a střední podniky mohou mít problémy mm, adaptovat se na novou právní úpravu, i když třeba ta některá ta nová právní úprava může třeba být příznivá. Mm, někdy také může docházet k tomu, že ta nová legislativa je sice příznivá pro velké firmy, ale může být velice tedy negativní, může mít negativní dopad na malé a střední podniky. ve té zprávě jsem také chtěla, abychom si uvědomili, že mm, některé ty problémy, kterým čelí malé a střední podniky, se vyskytují spíše v některých regionech nebo v některých členských státech. Obecně můžeme říci, že v těch nových členských státech nebo v těch novějších členských státech, tedy v těch zemích, které přistoupily později, které začaly eh, budovat tržní eh, hospodářství po roce 89, tak eh, v těchto zemích je to tak, že oni se snaží přilákat zahraniční investice a snaží se také přilákat nadnárodní firmy. A tam je vlastně problém, že tam je nerovné zacházení, že tam jsou vlastně jiná pravidla pro velké firmy a pro malé a střední podniky. Takže v těchto zemích je to vel, velice akutní problém a je to také silně viditelný problém. Takže to je také jedna věc, kterou bychom měli brát v úvahu. To znamená tyto rozdíly um, mezi jednotlivými skupinami členských států, když hovoříme o rovných podmínkách a rovné konkurenci. A když chceme tedy podpořit rozvoj malých, ten, když chceme podpořit rozvoj odvětví malých a středních podniků, které, jak eh, tedy všichni víme, by měly být tou páteří evropské ekonomiky. A navíc jich také tvoří většinu podniků a vlastně také zaměstnávají i většinu lidí v členských státech. To tedy bylo na úvod. Už proběhla první výměna názorů se stínovými zpravodaji. Doufám, že spolupráce s nimi bude hladká a také děkuji i dalším, kteří zatím přispěli do přípravy mé zprávy a kteří chtějí, aby tato zpráva byla ještě lepší a kvalitnější. Také doufám, že se nám podaří celkově připravit dokument, který bude významný a který alespoň do určité míry bude úspěchem. Protože nám jde o to, abychom pomohli malým a středním podnikům v Evropské unii, aby se mohli dále rozvíjet a tím vlastně také chceme bojovat s nezaměstnaností, která je sama o sobě velkým problémem. Je to opravdu jeden, ta nezaměstnanost je jedním z největších problémů, který vůbec dnes řešíme. Děkujeme, David Loon. You have trans, transfer to, to Mr. Bach, please. Místo něho je pan Bach, tak prosím. Děkuji. Já přečtu projev paní Klun, která tu dnes nemůže být, tak aby to přednesla sama. Za prvé mi dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji za dobře odvedenou práci na této zprávě. Ta zpráva se dotýká celé řady oblastí a témat, která jsou pro Evropský parlament velmi důležitá. Zpráva se soustředí na přístupu k financím, na dovednosti, a na lepší regulaci. Pokud jde o priority, tak si myslím, že to jsou skutečně klíčové otázky. Nicméně, co by eh, zpravodajka za EPP, se domnívám, že k tomu musíme ještě něco doplnit. Pokud jde o rozdíl mezi pohlavími, tak členské státy by měly mít k dispozici velmi komplexní přístup, tak aby zlepšili spojení rodinného a pracovního života, to znamená především pravidla pro pra- Eh, pružnou pracovní dobu. To znamená eh, a zároveň tedy systém eh, sociálních pobídek. Kromě toho je potřeba soustředit naši pozornost také na problém rodičů samoživitelů a rodičů, kteří se tedy starají o děti. Pokud jde o přístup k financím, měli bychom vyzvat členské státy, aby tedy se na to podívali z hlediska podnikání, aby se tedy snažili do toho zapojit všechny hráče na trhu a také bychom měli vyzvat Evropskou komisi, aby eh, vytvořila nařízení o eh, hráčích na trhu a eh, aby se také soustředila na zlepšení přístupu k financování. Kromě toho tedy musíme povzbudit členské státy v tom, aby i nadále vytvářely jednotná eh, kontaktní místa eh, v souladu s požadavky eh, legislativy, tak, tak aby každý, kdo chce tady začít podnikat, se na ně mohl obrátit. Pokud jde o soudní pře, tak je potřeba přijmout pravidla pro snažší uznání kvalifikací v celé Evropě. Je, jde především o certifikáty získávané online. Eh, to se týká nejen online nových kurzů. V každém případě jde o to, aby eh, lidé s kvalifikacemi mohli svoje dovednosti a kvalifikace uplatňovat v celé Evropě. Tolik tedy pouze několik málo komentářů k té zprávě. Celkem za to se domnívám, že se jedná o dobrou zprávu a že už bude potřeba ji pouze eh, do, doladit před závěrečným schválením. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Pavel, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji eh, k této velmi vydařené zprávě. Zvlášť mu děkuji za to, že zvolil inkluzivní přístup. Jak už bylo řečeno, domnívám se, že malé a střední podniky hrají velmi důležitou roli při rozvoji, eh, při hospodářském růstu a inovacích. Nicméně podpora, která je k dispozici pro malé a střední podniky není v celé Evropské unii stejná. Tady myslím na nedostatečnou právní jistotu a především, a to je možná to nejdůležitější, jde o to, jak jsou prováděna pravidla v oblasti legislativy eh, týkající se zdraví a sociálních jistot. To znamená, že my budeme eh, požadovat naší přístup k financím, eh, k úvěrům pro mikropodniky a startupy, tak abychom lépe využili potenciálu při vytváření pracovních míst. Kromě toho bych rád vyzval členské státy, aby eh, rozvíjeli aktivní politiku zaměstnanosti, aby nabízeli velmi kvalitní veřejné služby, aby tím podněcovaly investice v soukromém sektoru. Kromě toho bych rád zdůraznil, že členské státy musí podporovat partnerství mezi místními orgány, vzdělávacími institucemi, eh, úřady práce, odbory a občanskou společností, jejími asociacemi a Vši, celá ta spolupráce se tedy musí soustředit na vytváření akčních plánů a strategií zaměřených na eh, vytváření udržitelných a kvalitních pracovních míst. Kromě toho je potřeba do toho zapojit i sociální partnery a zlepšit systém vzdělávání v Evropě. V neposlední řadě mi dovolte, abych eh, se přimluvil za vylepšení legročního rámce pro sociální podniky. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji. A třetí Eh, stínový zpravodaj eh, paní Dlabajová. Děkuji eh, panu zpravodaji za tu prezentaci, za přehled. Souhlasíme v podstatě se všemi body návrhu zpráva, zprávy. My už jsme tady měli zasedání stínových zpravodajů. Paní Maria Harkin tam představila pozici ALDE. Je škoda, že jsme tedy museli naši práci oddělit a, a posunout, ale nemůžeme s tím nic dělit dělat. Já už jsem tedy předložila pozměňovací návrhy. Chci zmínit pouze to, že tedy vyzveme k tomu, aby se i nadále Mm, podporoval podnikatelský duch mezi mladými lidmi, jak eh, bylo patrné včera na společném zasedání Empl a Kult. Eh, bylo z, eh, oba komisaři to považují za svou prioritu. Kromě toho se přimlouvám za vytvoření stabilního a pozitivního regulačního prostředí. Je to skutečně tak, že podniky potřebují především pozitivní regulační prostředí, právní jistotu, tak aby mohly co možná nejlépe fungovat, ale kromě toho je potřeba vytvořit cílené pobídky pro startupy, malé a střední podniky, eh, mikropodniky, tak, aby mohly tady eh, se soustředit na ty dobře kvalifikované pracovníky. Kromě toho musíme snížit provozní náklady malých a středních podniků díky digitalizaci. Veřejný sektor se musí více digitalizovat, heslo e-government, e-government tak, aby mohly malé a střední podniky se soustředit na eh, vytváření pracovních míst. Možná vás tady nepřekvapí, že předložím ještě eh, pozměňovací návrhy týkající se učňů, a slaďování požadavků na pracovní místa a dovednosti. Já jsem tady velmi ráda, že nám ta spolupráce takto dobře funguje. Děkuji vám a velmi se těším na definitivní verzi zprávy. Ano, děkuji. Nyní pan Silikiotis, toho nevidím. Zastupujete ho vy? Dobře, prosím. Ano, děkuji. Já přečtu to, co chtěl říci pan Silikiotis. Takže on bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho práci a také za jeho angažovanost. Mm, zprávu si přečetl s velkým zájmem a také i naše skupina GOVE se těší na další úzkou spolupráci. Obecně bych tomu chtěl eh, stínový zpravodaj říci, že souhlasí s tím, že malé a střední podniky by měly být lépe chráněni, protože jsou páteří ekonomiky. Nicméně stínový zpravodaj GOE se není úplně jist, zda bychom měli hovořit o odvětví malých a středních podniků, jak je v odstavci 1. A také je tam obecné mm, obecný pojem labor cost říká, že se není jisté, aby se to mělo považovat za zátěž podniku, je to třeba v odstavci 3. Neměli bychom zapomínat, že malé a střední podniky by měli vlastně bojovat proti sociálnímu dumpingu. Říkáte to v tom odstavci 4. A poslední bod. Zde se soustředíme na zájmy, spíše jsme svědky toho, že se všichni soustředí na zájmy hmm, podniků než malých a středních podniků a pracujících. A proto bychom tedy ještě chtěli uh, diskutovat o jednotlivých odstavcích, také předložíme pozměňovací návrhy a také jsme ochotni samozřejmě i uh, diskutovat o případných kompromisních návrzích, které připraví zpravodaj. Děkuji. Nyní paní Ždanoka jako stínová zpravodajka. Děkuji. Také bych chtěla poděkovat zpravodaji za velice dobrou zprávu. Myslím si, že je důležité, když hovoříme o nezaměstnanosti, abychom se také věnovali i těmto různým formám podniků a jejich potenciálu vytvářet pracovní místa. Měli bychom se zamýšlet také nad tím, jak chránit pracující a jejich práva. A to bychom měli zmínit i v té zprávě. Protože víme, že v malých a středních podnicích ten sociální dialog není tak rozšířen jako třeba v těch velkých firmách. Další věc. Když hovoříme o různých formách malých a středních podniků, my bychom chtěli, aby se tam také zmínily některé specifické formy, například družstva. Víme, že během krize právě tyto druhy podniků ukázaly své možnosti zachránit mnoho pracovních míst tím, jak jsou tyto firmy vlastně řízeny. V některých firmách existovaly určité kolektivní dohody, eh, oni vlastně chtěli chránit pracovní místa a tak se spíše třeba dohodli, že si trochu osekají mzdy, než spíše, aby docházelo k propouštění. Takže to jsou některé články, k nimž um, předložíme pozměňovací návrhy a velice rádi budeme s panem Krasnodebským o těchto návrzích ještě hovořit. Děkuji. Pana, paní Laura Adžia tady není. To znamená, že má slovo Dominik Marta. Merci. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže nejenom bych chtěl poděkovat panu Krasnodebskému, omlouvám se, pokud to špatně vyslovuji. Nejenom eh, chci poděkovat vám, ale chci vám také poblahopřát. Protože vidím, že vy chcete začlenit malé střední podniky do e, samotného středu celého toho systému e, a uvádíte, že jsou schopny vytvářet eh, nové pracovní e, místa, když víme, že zároveň představují 80 až 90 pracovních míst, takže to je správné řešení a správný postup. A měli bychom se přestat zabývat nad národními společnostmi, protože tak, jak uvedl správně pan zpravodaj, malé a střední podniky e, jsou tím ústředním, je to taková páteř, vlastně představují e, zdroje pro daně, protože nadárodní podniky dělají všechno pro to, aby se daní vyhnuli a v podstatě z nich nic nemáme, nic e, nám neplatí. Pokud je o podporu bank, tak je nutné, aby jim v nějaké fázi někdo pomohl. Ve Francii je to alespoň tak, že eh, banky podporují jiné banky a někdy nadnárodní společnosti, ale eh, těm menším ne. Pokud je o samozprávné orgány, tak tam také nic malým a středním podnikům od nich nic neplyne. Pokud je o lhuty plateb, když eh, malé střední podniky eh, vytvoří fakturu někomu, tak si jim zaplaceno po 30 dnech, někdy po 60, někdy po 90 dnech. A to i přesto, že eh, ten, kdo jim dluží, je okres nebo kraj. I když, si, i když jsou to jejich hlavní zákazníci. To Ti sami eh, stanovují pravidla, stanovují si dokonce i ceny, eh, vlastně ceny, které jim potom budou fakturovat malé a střední podniky a ty se potom stávají obětmi. Takže já panu eh, zpravodaj ještě jednou blahopřeji a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli. Zároveň, ale milí kolegové, musím uvést znovu, že tady ten problém jsme uchopili za špatný konec. Ta otázka už zazněla. Ptáte se, jak pomoci malým a středním podnikům v tom, aby vytvářeli nová pracovní místa. Já tu otázku položím ale jinak. Jak pomoci malým a středním podnikům, aby nemuseli ničit již existující pracovní místa, protože ty pracovní místa už mají, existují. A když se podíváme například na Francii, tak teď se každodenně ničí tisíc pracovních míst v malých a středních podnicích a o tom se ale nehovoří, protože je to nějaké místo například úřední, úředníka, u tesaře, dvě e, místa u nějakého mechanika, automechanika v daném městě a tak dále. O tom se nehovoří. Hovoří se pouze o tom, když se najednou například eh, zruší 500 pracovních míst v Air France. O tom se potom hodně mluví, ale o takovýchto malých pracovních místech a jejich rušení o tom se nehovoří. Takže já říkám, snažme se i na to podívat a bavme se o tom, jak nerušit pracovní místa, která již existují. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Pane zpravodaj, pane Krasnodebský, chcete se vyjádřit? Ještě dva, tři Dě, děkuji. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Madovi. Ne, já se eh, omlouvám, pan Tomas Mann bude mít slovo a potom pan zpravodaj. Ano, děkuji, děkuji vám za příležitost vyjádřit se. Ano, my se tedy zabýváme tímto tématem. Eh, já velmi dobře znám pana Krasnodebského. My spolu lítáme do Bruselu. On mluví německy, takže se můžeme bavit, ví, co se děje u nás a proto si ho velmi cením a cením si i té zprávy, která je velmi dobrá je důležité říci, abychom neříkali pouze, jak je to pro podniky těžké, ale abychom zdůraznili i to, jaký potenciál tu je. A to se mu počinilo, eh, po, podařilo. Pardon. Eh, například ten odliv mozku zmínil, a to se neděje často eh, musíme si uvědomit, že mnoho malých a středních podniků se Eh, se tedy na to soustředí a my musíme říct, dobře, ale co se stane potom, pokud někdo odejde mm, jinam, co bude potom? Já si myslím, že je to v každém případě velmi obtížné téma. A za druhé, konkurence ze strany stínové ekonomiky. To je tady také jasně popsáno. Stínová ekonomika eh, zkrátka funguje, nikdo se nesnaží kontrolovat a to se musí zlepšit. My věříme v sílu malých a středních podniků, ale zároveň musíme umožnit, Eh, aby fungovaly. Pokud hovoříte se zástupci malých a středních podniků, tak zjistíte, že tu jsou lidé, kteří dříve měli tři nebo pětileté programy. Dneska už to tak není. My eh, jsme tuto dlouhodobou eh, vizi v mnoha oblastech ztratili. To znamená, že to musíme napravit. To téma je tady velmi dobře popsáno z mnoha hledisek, z hlediska vzdělávání, z hlediska dovedností. To je velmi důležitá věc. Eh, je potřeba dát lidem šanci. Eh, my, kteří pracujeme v oblasti sociální politiky, si musíme dát pozor na to, aby se malé a střední podniky eh, snažily o to, aby dávali mladým lidem práce. My proto musíme vytvářet podmínky pakty svazy pro práci. To je důležité. Takové ty pakty vzdělávání, to je ta nejdůležitější věc ze všech. Je potřeba, aby tady vznikl takovýto model i v těch státech, kde to zatím nefunguje. Můžeme eh, tedy říci mladým lidem, že jim dáme v rámci vzdělávání šanci. A už jenom poslední věc, paní předsedkyně, sociální zodpovědnost podniků. To by tady nemělo fungovat pouze jako jakési alibi, ale je to z programového hlediska velmi důležitá pozice. A eh, to je tedy naprosto zásadní. Já nechci hovořit příliš romanticky, ale vím, že v mnoha oblastech fungují příklady, které bychom měli ukazovat jako pozitivní příklad, eh, jako dílnu Evropy. Eh, pane profesore, děkuji, eh, podporuji vaši zprávu. Předložím pouze jeden jediný pozměňovací návrh, který bude pozitivní. 27. dubna 12 hodin, to je datum, které si budu velmi dobře pamatovat. Děkuji. Thank you. I give the floor. Děkuji. Teď má slovo paní Sonde. Děkuji, paní předsedkyně. Já také jsem se chtěla vyjádřit k této zprávě a k tomuto tématu, které se mi zdá opravdu velice důležité. Začnu tím, že poděkuji eh, kolegovi panu Krasnodebskému za odvedenou práci. Myslím, že s tím se stotožňujeme, jak já, tak i ostatní kolegové. Dále jsem chtěla zdůraznit i já úlohu, kterou hrají malé střední místa, pokud o vytváření a udržení nových pracovních míst, protože právě od nich pochází velká většina míst, to už zaznělo. A také chci zdůraznit eh, úlohu, kterou hrají v konkrétních o, o, eh, o, oblastech, protože díky nim jednotlivé oblasti Evropské unie žijí, něco se tam děje a také nám eh, umožňují předávat znalosti a vědomosti, schopnosti, někdy i takovéto takovou tu schopnost žít. Předávají například mladým lidem eh, nové zkušenosti a tak dále. Měli bychom tady zmínit eh, dvě věci a to se mimochodem ve zprávě odráží. Jednak je důležité podpořit hodnoty eh, podnikání, podporovat hodnoty. To je nutné šířit a vzdělávat mladé lidi co nejdříve. Musí to být součástí vzdělávacího systému, tak aby mladí lidi měli chuť podnikat tak aby je podnikání neodrazovalo, aby to nebyla téměř nadávka, ale aby to bylo něco lákavého, aby lidé měli chuť podnikat. A také, aby měli chuť hrát aktivní úlohu jako e, podnikatelé nebo zaměstnanci v nějakém podniku. To byla jedna věc. A druhá věc, to jsem chtěla také zmínit, jde o regulaci a o úlohu, kterou můžeme hrát my tady v Evropském parlamentu, e, co můžeme pro malé střední podniky udělat. Musíme jim zajistit stabilní prostředí, to už zaznělo. A podle mne je tedy důležité vyzvat členské státy, aby přestali regulovat tuto oblast příliš, protože příliš velká regulace je věc, která omezuje malé a střední podniky. A potom poslední poznámka. Je samozřejmě nutné mladé, malé střední podniky zohlednit v rámci celého legislativního procesu. Jednak to umožňuje eh, je zohlednit a když na ně budeme myslet od samého začátku, tak to také umožní položit si otázky, o tom, jakým způsobem se regulace na malé střední podniky potom uplatňuje v praxi a jak se jich to týká v rámci celého legislativního procesu. Konkrétně eh, mi jde o trialog. To bylo z mé strany vše, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Pane Krasnodebský, chcete se k tomu vyjádřit stručně předtím, než eh, dáme slovo hostům? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl poděkovat kolegům, jednak za to, že doplnili další informace na toto téma a také za kritické poznámky. Budeme na zprávě dále pracovat a myslím si, že se nám podaří vytvořit eh, přijatelný kompromis. Chtěl jsem také poznamenat, že jsem o tom hodně jednal s podnikateli. Bavil jsem se s nimi například o té šedé ekonomice, hovořil jsem s pekaři, s malými producenty, různého typu a ti mi sdělili, v čem spočívá problém. A ještě k tomu, co uváděl pan Mann, říkal, že naše práce je někdy únavná, ale Občas, nehledě na to, eh, z jaké politické frakce pocházíme, je možné nalézt společnou řeč. A někdy tím aspektem únavy eh, je cestování. Ale zároveň během cestování je možné se také něco naučit, poučit se. A to se týká zvláště přejiždění mezi Štrasburkem a Lucemburkem. Je možné si vyměňovat zkušenosti během cest a tak dále, názory. Je to také způsob, jak ukázat, eh, že můžeme Evropu vytvářet společně. Děkuji vám, pane Krasnodebsky, za tuto poznámku. A tuto diskuzi bude následovat prezentace studie, kterou eh, vytvořil Eurofound. Týká se vytváření nových pracovních míst eh, v malých a středních podnik- podnicích. Takže teď si vyslechneme další aspekt celého problému. Možná to povede ke stejnému výsledku, ale podíváme se na to ne z politického hlediska, ale z jiného hlediska. Čímž předávám slovo paní Iren Mandl, která má na starosti výzkum v Eurofoundu a zabývá se zaměstnaností a změnami. Bude se to tedy týkat, jak už jsem říkala, vytváření nových pracovních míst v malých a středních podnicích. Prosím. Well, first of all, thank Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za pozvání a za možnost prezentovat tento výzkum tomuto obecenstvu a je to opravdu k významnému tématu. Jak už jste také hovořila, bude se o tom hovořit i v budoucnu. Takže jak už jste několikrát zaznělo, malé a střední podniky nejsou pouze páteří ekonomiky a nejsou pouze důležitými zdroji z pracovních míst na, tržním, na trhu prací, ale eh, také v nedávných, podle nedávných eh, údajů z 2014 od Eurostatu se ukazuje, že vlastně malé a střední podniky dokázaly reagovat právě na krizi, že vlastně začaly jako první nabírat nové eh, zaměstnance. Navíc malé a střední podniky jsou také odpovědné za vytvoření většiny nových obchodů v roce 2014 a takže se vlastně ukazuje, že máme zde i pozitivní příběhy. Hovoříme nejenom o malých a středních podnicích a o zaměstnanosti, ale o tom, jaký mm, přínos přináší Evropě. Zároveň si však musíme být vědomi toho, že mezi malými a středními podniky existují velké rozdíly, že ta velká skupina velice různorodá a víte, že také ne všichni členové této skupiny rostou a že ani někteří ani nechtějí, některé tyto firmy ani nechtějí růst. Některým se daří dobře, ale vlastně nechtějí růst dále, takže asi nemá úplně eh, jaksi mm, cenu je všechny tlačit do tohoto, do této jedné skupiny. Pak jsou stále firmy, které buď rostou nebo chtějí růst a Mm, je důležité zamyslet se nad tím, jestli tady má nějaké problémy a jak je můžeme eh, podpořit z té eh, veřejné strany. Takže my jsme si kladli různé otázky, takže říkáme, které ty malé a střední podniky vytváří pracovní místa, eh, proč nebo proč ne, proč to nedělají ty ostatní. Také se to týká, jak vypadá ten proces, jak se vytváří ta pracovní místa. A může se ten postup nějak zlepšit, nebo může ten veřejný rámec zlepšit eh, to, aby malé a střední podniky vytvářely pracovní místa? Hmm, už jsme řekli, že vlastně příliš se o tom nehovoří, jaké jsou ty motivy vytváření pracovních míst. Eh, ta diskuse je dost taková roztříštěná a většinou se soustředí pouze na strukturální indikátory, Navíc zde máme pouze málo eh, takových indikátorů, takže třeba je to eh, stáří té firmy, jak už jsme říkali, že třeba vypadá to, že ty malé, eh, pardon, že ty nové podniky jsou hodně aktivní ale zatím v podstatě jsme teď ve fázi, kdy zjišťujeme, jaké, jaké jsou ta, ty údaje, zjišťujeme informace, provádíme mapování situace a zjišťujeme, že to je vlastně všechno komplikovanější, než jsme si mysleli. Protože když se ptáme, jaké ty podniky vytváří pracovní místa a proč a tak dále, tak zjišťujeme, že tam je velký vliv velice různorodých faktorů. Některé jsou externí, které máte na tom levém, na té levé části snímku a o kterých jsme vlastně už trochu hovořili i dnes – takže ty se týkají eh, ekonomického rozvoje, obecného kontextu, takže to jsou ty prvky, například přístup k financím, zdanění, ekonomické, eh, pardon, administrativní zátěž, regulace, tak dále. Ale je zajímavé, že vlastně to je pouze jedna část, protože mnohem důležitější jsou ty interní faktory, například Eh, dovednosti, podnikání, také otevřenost firmy, eh, schopnost být inovativní, také i to třeba, jak chtějí, eh, jak se staví k riziku. Takže vidíme, že to je opravdu celá řada faktorů a všechny se také ještě navzájem ovlivňují. Samozřejmě se to také ještě liší z firmu od firmy. My jsme se snažili vzít v úvahu všechny tyto faktory, a snažili jsme se eh, zamyslet se, které nejvíce podporují eh, vytváření pracovních míst. Ale jak si asi dokážete představit, tak eh, to nelze tak zjednodušit. Můžeme, mm, jako bychom řekli třeba, že to jsou spíše ty mladé firmy. Takže my jsme se spíše snažili v té zprávě vytvořit určitý profil takového malého a středního podniku, které je takovou ideální firmou, která má největší potenciál pro vytváření pracovních míst. No a jak už jsme říkali, je zde celá řada různých faktorů. Takže um, už to je, je to tedy mladá firma, inovativní firma, mezinárodní firma, pak jsou tam také různé ty měkké faktory, jako například eh, je to tak, že ředitel té firmy by měl mít dostatečně odvážný, měl by být dostatečně odvážný k riziku, také tam musí být dostatečné dovednosti, um, také to souvisí i s tím, jaké je řízení lidských strojů v té firmě. No a na druhé straně ta firma musí být také na pracovním trhu považována za atraktivní, aby také dokázala přitáhnout firmy, které vlastně soutěží s jinými firmami. Takže to jsou vlastně určité ty interní rysy. Nicméně to, musí, to všechno funguje pouze, pokud je tam dobré prostředí, pokud je tam dobré, dobrý eh, ten kontext eh, obchodní. Takže opravdu vidíme, že to je všechno velice složité. Mm, takže pokud eh, tedy chceme identifikovat ty firmy, tak musíme brát v úvahu právě všechny tyto faktory, plus navíc ještě všechny překážky a jak je tedy odstraňovat, jak těm firmám pomáhat, jak je lépe podporovat. Nejedná se také pouze o čísla při vytváření pracovních míst, ale také o kvalitu těch pracovních míst. Jaké jsou rysy těch pracovních míst? Eh, jak, jakou kvalifikaci eh, ti lidé mají mít na ta místa v těch malých a středních podnikách, podnicích? A opět zde vidíme, že ta situace je velice různorodá. V těch horních eh, grafech vidíme ehm, rozdíly podle velikosti firem ta světla, to jsou pracovní místa vytvářená v době krize a ta tmavší, to jsou pracovní místa vytvářená po krizi. Pokud to ale rozčleníme podle třeba velikosti mest, tak vidíme, že u mikropodniků došlo k poklesu ve všech eh, kategoriích, zatímco v malých podnicích vidíme, že tam už dochází k určitému vytváření pracovních míst, hlavně v těch um, místech s nejnižší mzdou, ale je to i v těch eh, lépe placených pracovních místech. Takže i zde vidíme, že je zde obrovská heterogenita. Samozřejmě Také zatím zde je velice málo výzkumných prací, takže my tak bereme v úvahu různé jednotlivé věci, snažíme se analyzovat pracovní podmínky v těchto firmách a také vidíme, že třeba zde existuje jeden výzkum, který zjistil, že Pracovní místa v malých a středních podnicích jsou horší než ve velkých firmech, ale třeba zase podle jiného významu jsou naopak eh, lepší ta pracovní místa. A když se podíváme na ty dva výzkumy, tak můžeme říci, že vlastně oba dva výzkumy mohou mít pravdu, protože zkrátka berou v úvahu jiné faktory. faktory. Pak jsou zde eh, třeba faktory, jako, jsou, jako je msta, kariér, možnost kariérního postupu a tak dále, tak to může být horší v těch malých a středních podnicích, ale pak jsou to různé ty měkké faktory, třeba pracovní prostředí, jak je zajímavá ta práce, nakolik je ten pracovník autonomní, kolik má flexibility, tak to zase třeba spíše bývá lepší v těch menších firmách než v těch velkých. Mm. Na začátku jsme se také snažili zjišťovat, jak vlastně vypadá ten proces nabírání pracovních eh, sil. Mm, nebylo to příliš překvapivé že tedy jsme zjistili, že to spíše bývá takové neformální, eh, většinou to bývá buď vlastník nebo ředitel, kdo provádí to nabírání, také to nebývá, ne, nebývá to tak standardizované, protože k tomu nedochází tak často, jako třeba ve velké firmě. Eh, často tedy eh, to dochází k tomu na základě strategického obchodního mm, rozhodnutí. Ta firma se rozhoduje, že zřídí nové pracovní místo, Eh, které bude udržitelné, takže se uvažuje o tom, že eh, je zde určitá dlouhodobá perspektiva, kterou můžeme nabídnout pracovníkovi a zda také ta firma si to může vlastně dlouhodobě dovolit z finančního hlediska. Už před eh, tím jste hovořili o důležitosti informálních dovedností, to znamená dovedností, které se třeba člověk, který člověk nabývá během praxe, během života. A to je právě důležité i v tom procesu náboru v malých a středních podnikách. V malých a středních podnicích eh, většinou ten životopis nebo nějaké um, dokumenty ze škol, to si tak jako jak si očkrtnou, ale pro ně jsou důležité ty pohovory, při kterých zjišťují, zda ti lidé opravdu mají ty dovednosti nebo ty znalosti. Často to nebývá pouze jednokolový pohovor, ale může to mít třeba až pět nebo šest kol. Často eh, se těch pohovorů účastní i třeba budoucí nejbližší kolegové, protože je důležité, aby se zjistilo, zda ten nový kolega zapadne do kolektivu, takže tam jsou důležité i určité osobnostní rysy a tak dále. Eh, také se ukazuje, že během toho procesu náboru se může také, vlastně, že ty podniky také mají um, problémy, že tedy nenachází eh, u těch kon, u těch eh, uchazačů ty dovednosti, které hledají. Také někdy ten proces není dostatečně průhledný. A pak tam jsou ještě takové různé daňové překážky, mm, které třeba jim nedovolují, aby lidem nabídli takové věci, které by pro ně byly atraktivní. Nakonec tedy upozorněme na věci, které by mohly být zlepšeny. Eh, za prvé, eh, jedna věc, o kterou jsme tak zhruba hovořili, to znamená podnikání, prostředí pro podnikání, přístup k financím, regulační rámec, to jsou všechno důležité věci. Ale pak jsou zde ještě další věci, které se týkají spíše těch měkkých faktorů, například ten, ten, ten podnikatelský, ten podniká, podnikatelský duch, ta mm, kultura um, ochoty brát na sebe riziko, um, veškerá tato podpora, která může být poskytována mladým a středním podnikům, nemusí pocházet nutně e, ze strany vlády. Jsou zde třeba různé asociace podnikatelů a tak dále. A ty jsou velice dobré, velice vhodné k tomu, aby podpořili malé a střední podniky, protože je znají, protože ví, jak je podpořit. V některých zemích ale zase třeba není dobré prostředí, které by podporovalo právě tato podnikatelská združení, Další důležitý bod, když se hovoříte o zaměstnanosti, je samozřejmě také věc, která se toho týká, už to zde zaznělo, to znamená výše mest, konkurence, pracovní právní předpisy, které mohou nebo nemusí být úplně vhodné pro malé a střední podniky. No a pak je zde ještě ta otázka nesouladu e, dovedností, které jsou nabízeny a které jsou poptávány. Takže je důležité třeba možná upravit školství nebo ty školské systémy vůči těm potřebám, které mají malé a střední podniky. Ale malé a střední podniky také mají dobré zkušenosti s různým školením nebo i třeba s přípravou učňů, takže to by také se třeba mohlo brát jako určitý cíl podpory u malých a středních podniků, když chceme, aby vytvářela nová pracovní místa. No a pak ještě, jaké podpůrné nástroje máme k dispozici. Když jsme, vidíte, že je opravdu velký počet různých faktorů, které to všechno ovlivňují a také vidíme, že opravdu ty, ty malé a střední podniky které vytváří pracovní místa, jsou velice různorodé, takže je důležité, abychom se nesoustředili pouze na jeden prvek. Spíše je důležité nabízet určité komplexní balíčky, které dokážou kom, obsahovat nebo e, doplňovat různé věci. A také, také je zde důležitost i těch e, kontaktních, jednotných kontaktních míst, o kterých jste hovořili. Myslím si, že to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost a rád odpovím vaše případné dotazy. Very much. Ano, velmi děkujeme za tuto, tento podnětný úvod. Nemyslím si, že bychom měli čas na diskuzi, ale bylo by velmi dobré, kdybychom vaši prezentaci mohli získat, tak aby ji eh, tady dostal do ruky každý člen našeho výboru. A někteří již odešli, to znamená, že by bylo velmi dobré, kdybyste nám to mohla poskytnout. Děkuji vám, že jste přijela, že jsme tady měli možnost si vás poslechnout. Uh, I just also want to remind you... Kromě toho jsem vám chtěla připomenout, že lhuta pro předkládání pozměňovací návrh, pozměňovacích návrhů vyprší 27. dubna. Pozměňovací návrhy eh, ke zprávě pana Krasnodebského budou probírány 30. května. Eh, ve výboru bude zpráva pravděpodobně přijata 15. 16. června a na plenárním zasedání bude probírána v září tohoto roku. A to zároveň znamená, že se dostáváme k bodu číslo 16 našeho dnešního programu, to znamená sociální začlenění a integrace na trh práce eh, týkající se mm, uprchlíků. Jde o eh, zprávu z vlastní iniciativy, která se zaobírá právě uprchlíky. Já nejprve předám slovo paní Manuela Geleng z komise a Následně tady bude mít možnost se k tomu vyjádřit pan zpravodaj, stínový zpravodajové a i další eh, kolegové budou moci eh, přednést svoje komentáře. Takže nejprve paní Gelenk. Paní Galenk tu bohužel není, eh, paní předsedkyně, protože se jí změnil program, ale já ji nahradím. Tak to je skvělé, takže prosím, máte slovo vy. Děkuji. Dovolte mi, abych začala několika úvahami na téma té základní otázky, to znamená integrace uprchlíků na trh práce. Ráda bych zdůraznila, že hovořím jménem Manuely, jménem Task Force, která se zabývá integrací na trh práce. Je to skupina, kterou jsme vytvořili v komisi v Generálním ředitelství pro zaměstnanost. Integrace na trh práce samozřejmě spadá do kompetence členských států, ale Evropská unie musí sehrát důležitou roli v tom, že předloží eh, pod pobídky pro eh, opatření členských států poslouží k výměně příkladů dobré praxe a tak dále. Eh, současná situace to znamená, uprchlická krize eh, vyžaduje ambicioznější a koordinovanější kroky ve všech oblastech politiky, především v oblasti zaměstnanosti, sociálního začlenění, pokud eh, nebudu jmenovat všechny. Musíme se poučit z minulosti a musíme se také eh, podívat na příklady dobré praxe, musíme si vyměňovat zkušenosti mezi všemi zúčastněnými stranami ehm, Musíme uspokojit základní potřeby uprchlíků, ale kromě toho je potřeba se soustředit na jejich participaci v eh, hostitelských zemích. Eh, především jde o integraci na trh práce, protože právě integrace na trhu práce je klíčová. Členské státy tedy musí zaručit to, aby eh, žadatelé o azyl měli přístup na trh práce alespoň v, v období devíti měsíců po podání žádosti. Některé členské státy umožňují žadatelům o eh, azyl se podílet na trhu práce dokonce ještě dříve. Například Švédsko, Řecko umožňuje přístupy hned, eh, Německo, Rakousko během tří měsíců a Belgie po čtyřech měsících sankcích. Jiné členské státy mm, také následují tento eh, příklad. Například v Itálii se lhůta zkrátila ze 6 na 2 měsíce. Eh, pro integraci na trh práce je důležitá eh, jazyk, jsou důležité jazykové znalosti, to znamená, že je potřeba nabídnout jazykové kurzy a kromě toho je potřeba podpořit dovednosti a znalosti uprchlíků tak, abychom zlepšili jejich integraci na trhu práce. Měli bychom také zajistit eh, dostatečné zapojení těch hostitelských států. Kromě, je kromě toho potřeba si vyměňovat příklady dobré praxe a sjednotit cíly, tak abychom byli schopni eh, společně řešit úkoly, které jsou zpěté s integrací uprchlíků na trh práce. Úřady práce eh, jsou tedy stěžejním k styčným bodem mezi nezaměstnanými a trhem práce. Uprchlíci nabízejí celou řadu dovedností, jsou schopni, schopni obohatit eh, ekonomiky hostitelských zemí. Eh, pokud chceme tyto jejich dovednosti dobře využít, musíme zaručit, aby se Eh, tedy dostali do dalšího vzdělávání, například do jazykových kurzů, ale zároveň eh, je potřeba teda vycházet z těch dovedností, které uprchlíci již mají. Jak včera řekla paní komisařka Tysen, eh, Komise brzy představí akční plán, který se bude zabývat také uprchlíky. Kromě toho Evropský sociální fond může ta, těmto opatřením napomoci tím, že se urychlí přístup nově příchozích na trh práce. To může být kromě toho doplněno eh, politickými vodítky v rámci doporučení pro jednotlivé země. Eh, regiony a města také sehrávají velmi důležitou roli při integraci uprchlíků nebo žadatelů o azyl na trh práce, protože právě eh, regiony nebo města mohou představovat tu eh, finální destinaci. Ne všechny města, všechna města a všechny regiony na to ovšem mají potřebné znalosti a kapacity. To znamená, že se díky našim finančním nástrojům snažíme tyto kapacity místních úřadů zlepšit, posílit především tedy těch úředníků, úředníků, kteří eh, jsou ve front officeu a kteří eh, se zabývají právě integrací uprchlíků na trh práce a integrací znevýhodněných skupin obyvatelstva obecně. Nyní se pojďme podívat na to, co konkrétně děláme v Generálním ředitelství pro zaměstnanost v rámci té skupiny, na, eh, v rámci skupiny Task Force. Eh, skupina vznikla v říjnu roku 2015, v loni, potom velmi nabitém létě, protože po celé léto Evropa čelila přílivu uprchlíků. Hlavní myšlenkou bylo to, abychom eh, tedy provedli mainstreaming aktivit, při integraci uprchlíků na trh práce, abychom to zapojili i do dalších e, oblastí práce komise, do dalších generálních ředitelství, která se touto otázkou zabývají. V této otázce především velmi těsně spolupracujeme s generálním ředitelstvím pro vnitřní záležitosti a s dalšími e, pracovišti komise. Soustředili jsme se na Eh, integrac, na problémy s integrací, eh, které za, zakoušejí lidé, kteří eh, mají migrační původ. Jak už jsem řekla, je to tedy v kompetenci členských států primárně, nicméně my jako komise se snažíme sbírat příklady dobré praxe, schromažďovat je a zveřejňovat je online tak aby další zúčastněné strany se na ně mohly podívat a využít jich. To je úkol, který tedy plníme kontinuálně. Kromě toho se snažíme pomáhat členským státům eh, ve výměně příkladu dobré praxe a v tomto ohledu tedy počítáme s tím, že by vznikl program vzájemného učení eh, v této věci. Schůzka se bude konat 22. června v Bruselu. Počítáme s tím, že se té akce bude účastnit i paní komisařka Tysen. Kromě toho Eh, pracujeme na dalších vzdělávacích programech, tedy programech pro eh, vzájemné vzdělávání. Díky tomu si členské státy mohou vyměňovat svoje zkušenosti a příklady dobré praxe. Eh, účastní se toho například Španělsko, které také v květnu tohoto roku navštívíme. Kromě toho nedávno vznikla síť pro spolupráci v oblasti migrace. Tam v této síti se tedy setkávají řídící orgány, sociální partnery a, partneři a další zúčastněné strany. Eh, první schůzka této sítě se konala v eh, únoru tohoto roku v Bruselu. Jak už jsem řekla, snažíme se zohlednit eh, nové úkoly které před námi stojí a které jsou tedy zpěty s uprchlickou krizí. Jde především o uznání kvalifikací a dovedností uprchlíků a žadatelů o azyl. Snažíme se tedy být nápomocni eh, orgánům při od, eh, analýze znalostí a dovedností uprchlíků a kromě toho poskytujeme vodítko členským státům eh, při využívání finančních prostředků v oblasti uprchlíků a žadatelů o azyl. Pokud jde o tento konkrétní bod, tak vám mohu říci něco víc. Mám tu nějaké další informace. Pokud chceme zlepšit možnost zaměstnanosti eh, žadatelů o azyl, tak eh, Můžeme využít Evropský sociální fond. Evropský sociální fond totiž vždycky umožňuje naší integraci na trhu práce. Opatření, která se zaměřují na integraci žadatelů o azyl a uprchlíků, zahrnují jazykové kurzy, identifikaci jejich dovedností a profesní vzdělávání. Nicméně eh, tato podpora může být mm, poskytnuta pouze těm žadatelům o azyl, kteří mají legální přístup na trh práce v těch případech, kdy členské státy eh, explicitně umožní žadatelům o azyl, aby se účastnili profesního vzdělávání. Eh, kromě toho individuální podpory eh, žadatelům o azyl a jejich rodinným příslušníkům Evropský sociální fond může posílit administrativní kapacity orgánů eh, činných v oblasti zaměstnanosti, která, které tedy mají zvláštní požadavky. Kromě ESF je tu ještě fond pro nejchudší osoby ve společenství. I díky tomuto fondu můžeme pomoci uprchlíkům tím, že jim poskytneme základní materiální pomoc, potraviny a tak dále. Tím také podpoříme jejich sociální začlenění, tím, že zlepšíme jejich statut. Nicméně je na členských státech, aby si definovali individuálně cílové skupiny a míru podpory těmto osobám eh, z fondu eh, FEAD v závislosti na tom, eh, jak si to tady přeji. Velmi děkuji, děkuji vám. A nyní prosím aby promluvila Patricia Silveja a Susan Kratz. Obě kolegyně by nám tedy měly představit svoje názory na toto téma. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice, jsem velice potěšena tím, že mám příležitost představit svoji práci tedy na výboru. Na žádost koordinátorů a tak z vlastní iniciativy jsme vypracovali tři noty, pomocí nich chceme pokryt klíčové aspekty politik zaměřených na sociální inkluzi a eh, integraci eh, uprchlíků na pracovní trh na úrovni EU, čímž, eh, což reaguje na iniciativu našeho výboru na stejné téma. Takže první nota se týká strategií a osvědčených postupů a jde o e, srovnání přístupů, které byly vytvořila EU a mezinárodní organizace. Snažíme se pomocí toho e, identifikovat e, soulad a kontroverzní body. Vytvořil to externí expert, tuto notu. Pokud jde o ty další dva dokumenty, ty vytvořili naši experti První dokument se týká evropských sítí a platform, které se věnují integraci uprchlíků a migrantů na trh, přičemž eh, se zaměřují na tu měkkou koordinaci a druhý dokument se týká evropských finančních instrumentů. Teď předávám slovo paní eh, Suzaně Kraut, kolegyni, která pracovala na těchto dokumentech a eh, představí klíčová zjištění těchto dokumentů. Ano, děkuji Patrici, děkuji za slovo. Ve zbývajících eh, deseti, respektive osmi minutách mohu udělat to, že vyberu několik důležitých věcí. Začnu eh, tím prvním dokumentem, který se zaměřuje na strategie osvědčený, osvědčené postupy. Vypracovala to Regina Kunesajten eh, v Německu z výzkumného institutu. To byla tedy ta expertka. První část dokumentu obsahuje několik kvantitativních aspektů a zajímavé odhady. Za prvé, všichni přemýšlejí v kontextu vlny uprchlíků, co to ale znamená pro pracovní trh v Evropě. OECD vypracoval odhad, který uvádí, že když zaintegrujeme milion uprchlíků do e, evropského hospodářského prostoru, bude to znamenat, že to představuje pouze 0,4 celkové pracovní síly, což si myslím, že může uklidnit e, některé obavy, které vznikají. Pokud o Německo, tam dostáváme jiné číslo. Tam se odhaduje, že respektive tam je počet uprchlíků vyšší, když se na to podíváte z hlediska pracovní síly a e, ekonomicky aktivního obyvatelstva uprchlíků, tedy což jsou pravděpodobně ti, kteří se tam budou zapojovat, tak to bude představovat nárůst ve výši 1,5%, což je tedy podle odhadu toho výzkumného institutu 1,1,5%. Další pracovní síly v Německu. Potom je tam ale další relevantní faktor, Vzhledem k tomu, že čísla nezaměstnanosti jsou nižší, dopad na nezaměstnanost by mohl být eh, potom vyšší a relevantnější. Když se podíváme na dopad, který, který uprchlíci budou mít na uh, trh práce, tak další argument se týká přemístění. Čísla ukazují, že efekt přemístění bude víceméně krátkodobý a spíše menší, menšího rozsahu. Situace se ovšem může lišit v těch zemích, kde je trh práce komplikovanější, to znamená, že je tam vyšší nezaměstnanost. Třetí aspekt se týká nákladů. Když se podíváme na náklady pro veřejný rozpočet, ty mohou být eh, výrazné. Odhady eh, uvádí, že se může jednat o 1,5 HDP ve Švédsku, 0,6 v Dánsku nebo 0,4 v Německu. Neměli bychom také zapomínat podle údajů studie, že toto bude souviset eh, také s určitými mm, plusy, že, se to, že tam nejde pouze o eh, náklady. Samozřejmě integrace není úplně eh, bez dopadů na finanční situaci. Na základě prvních administrativních údajů, které máme k dispozici, víme, že asi 80 těch, kteří se zaregistrovali na úřadu práce, nedokončili eh, profesní vzdělávání. Což také může být napojeno například na to, že v Německu jsou vysoké standardy. Nicméně to znamená, ale i v jiných zemích, že eh, to bude ještě vyžadovat další náklady na to, abychom ty lidi vyškolili, a to nehovořím o jazykových kurzech. Ale, a to je další ale, měli bychom také zohlednit to, že většina uprchlíků pravděpodobně zůstanou eh, v našich zemích déle, takže co by znamenalo neintegrovat je z hlediska sociálního, ale i z hospodářského. To byly tedy ty kvantitativní aspekty. A teď eh, uvedu pět os, které se nám podařilo identifikovat, když jsme srovnávali politické eh, dokumenty od těch pěti organizací. Začnu modulem, který se týká integrace, to vypracovalo DG Home ve spolupráci s národními kontaktními místy. Bylo to vypracováno eh, zvláště na téma migrantů, ale něco se tam týkalo i uprchlíků. Takže zohlednili jsme, respektive zohlednili jsme také studii pro Evropský parlament, která se týkala integrace uprchlíků, což je studie nebo politický dokument, kterou vytvořila agentura UNHCR. Máme také nedávno studii OECD a nedávný dokument Mezinárodního měnového fondu, což znamená, že máme poměrně dobré pokrytí evropských, ale také mezinárodních organizací. Takže těch pět os jsou následující. Všichni jste už o nich slyšeli v rámci komisního programu a to dokazuje, že na mezinárodní scéně se shodujeme na tom, co je nutné podnikat, i když to bude nákladné. Takže začíná se přístupem na pracovní trh. Vyslechli jsme si, že právní předpisy v členských státech a také e, provádění směrnice o přijetí může být překážkou. Dále testy pracovního trhu a potom další překážky na národní úrovni. Testy pracovního trhu znamenají, že uprchlíky je možné přijmout pouze za předpokladu, že není žádný státní příslušník té dané země nebo evropský občan, který by žádal o stejné pracovní místo. Nebo jsou tam omezení, například to v tom smyslu, že není možné, aby byly osvč. To jsou tedy omezení, která se týkají přístupu na pracovní trh a brání eh, rychlé integraci. Tyto překážky bychom měli odstranit. Potom druhá osa, integrační strategie jako takové. A teď se vlastně dostávám k těm pěti osám. Takže stručně eh, to zhrnu. Za prvé, jazykové vzdělávání, za druhé kvalitní eh, poradenství, pomocí nichž eh, by bylo možné vytvořit individualizovaný plán, včetně posouzení, eh, posouzení znalostí a zkušeností a zahraničních přínosů. Toto může být jednodušší nebo komplikovanější podle toho, odkud eh, ten člověk pochází. Například jednodušší je to u Spojeného království, kde je flexibilnější systém zaměstnanosti a komplikovanější je to potom eh, ve velmi regulovaných eh, pracovních systémech, jako je například Německo. Třetí osa se týká podpory při vyhledávání práce a také bychom měli používat zacílené financování. Zacílené to znamená, že se nebude rozdávat tak eh, bez, eh, bez nějakých podmínek, ale musí to být zacílena na konkrétní místa. Důležité je vědět, že cílená opatření pro uprchlíky jsou nutná pouze v případě, že člověk nemluví jazykem eh, dané země, protože pokud tím jazykem mluví, tak zacílená opatření mohou být dokonce i kontraproduktivní. Potom čtvrtá osa se týká demokratických hodnot, hodnot a občanského začlenění integrace. Ta ta občanská integrace může být už součástí eh, jazykových kurzů a tam také může být důležité začlenit do toho nevládní organizace. Například eh, různé mentory a tyto koncepty a dobrovolníky. Dále sportovní činnosti a další činnosti e, podnikané uprchlíky, tak, aby se dostali do kontaktu s občany té hostitelské země. A potom poslední, pátá osa, ta se týká specifických osobních, zdravotních a ekonomických potřeb a e, spadají tam také specifické potřeby žen uprchlic. Víme totiž, že ženy mají větší problém se zaintegrovat než e, uprchlíci, kteří jsou muži. Potom e, je tam také problém s přístupem k veřejným službám, včetně zdravotnických služeb v členských státech, protože ne všichni uprchlíci nebo žadatelé o azyl mají stejný přístup a nakládá se s nimi stejně. Potom další věc. Zaměstnanci těchto institucí nejsou vyškoleni, pokud je o e, takovéto mezikulturní aspekty a neví, jak nejlépe přistupovat e, ke specifikům této e, cílové skupiny. Potom další věc. To je kontroverznější záležitost, jde o finanční aspekty. To se týká rovného zacházení, pokud je o nároku na dávky a také se to týká minimálních mest. Jde například o úroveň těch dávek, protože v Dánsku došlo ke snížení eh, rovného zacházení byly stanoveny zvláštní podmínky pro uprchlíky. A mělo by se také zohlednit, že chudoba může být překážkou pro to, aby se člověk zaintegroval na pracovní trh. A eh, to nehovořím o základních zásadách rovného zacházení, pokud je o minimální příjem pro všechny občany. Potom druhá věc, podmíněnost dávek. Jde o to, zda by mělo být eh, možné uprchlíky, uprchlíky postihovat za předpokladu, že se nebudou účastnit některých opatření. A potom další velice kontroverzní záležitost. Na toto téma probíhá konkrétní politická diskuze v Německu je zavedení minimálních mest. My jsme tady v kontaktu s ILO, Mezinárodní eh, organizací práce, která připravila eh, studii na toto téma a má obavy, že by to mohlo vést k eh, sociálnímu dumpingu a efektu přemysťování na, na pracovním trhu. Také jsme identifikovali několik výzev a máme politická doporučení na evropské úrovni. Zaznamenali jsme, že v současné chvíli neexistují eh, komparativní informace o výsledcích integrace uprchlíků. Máme sice nebo došlo k jisté integraci migrantů na pracovní trh, ale pokud je o integraci uprchlíků, tak tam eh, jsou informace nedostatečné. To vede k bodu číslo 2, což už zaznělo. Všichni se samozřejmě chtějí vyměňovat osvědčené postupy, ale nemáme dostatečné podklady, prozatím alespoň, a potřebujeme systematičtější zhromažďování e, informací. Musíme zjistit, co opravdu v členských státech funguje. Potom třetí bod, spolupráce na úrovni EU. Zaznamenali jsme, a tím se dostávám k tomu druhému dokumentu o evropských sítích a platformách, tedy zjistili jsme, že Existuje opravdu velká rozmanitost různých sítí a platform. Začnu Evropskou sítí pro migranty, což je v rámci DG Home, potom DG Ample spravuje nedávno vytvořený eh, nedávno vytvořenou síť eh, zpracovanou z ESF, potom eh, byla vytvořena pracovní skupina, máme také Evropskou skupinu pro migrantky, a pokud je o místní úroveň, tam máme zase pracovní skupinu fungující v rámci Eurocities. Ta se také zabývá integrací migrantů. Zdá na toto téma, nebo zda tady ještě něco dalšího dělat. Bo o těch oprchlíků, tak Napřed musíme zjistit, eh, jaká jsou specifika, pokud je o integraci migrantů. A za druhé, mnohé z těch eh, skupin jsou financovány na základě projektu, takže tam eh, není zajištěna kontinuita. A mnohé poznatky, které shromáždí ty skupiny a jsou financovány například eh, Evropskou komisí, se postupně ztratí z toho důvodu. To myslím, že je vše. Tím jsem shrnula ty hlavní body a můžete si přečíst zbytek eh, nebo další podrobnosti v tom druhém dokumentu. Teď ještě stručně shrnu klíčové záležitosti z toho třetího dokumentu, který se týká evropských finančních nástrojů. Komise uvedla, že pokud je o integraci na pracovní trh, tam budeme potřebovat alespoň 5 až 7 let. Alespoň u většiny eh, uprchlíků budeme potřebovat eh, takovýto čas a finance budou od eh, DG Ample a ne DG Home. A také se to bude financovat z ESF, Evropského sociálního fondu, který nabízná, nabývá na významu. I když budou členské státy využívat prostředky efektivněji, a komise mimochodem podnikla několik kroků eh, v této souvislosti, je to popsáno v dokumentu, tak některé problémy přetrvávají. Je to z toho důvodu, že členské státy, kde jsou eh, pracovní tedy komplikovanější, eh, tedy tam může nastat určité dilema. Členské státy jako Řecko trpí omezeními, pokud je o prostředky, a i když budou více využívat ESF, tak výdaje na uprchlíky mohou být na úkor e, výdajů dlouhodobě nezaměstnaných například, protože nezbyde potom dostatek prostředků nebo není dostatek prostředků už teď na to, aby Řecko e, financovalo tyto skupiny. Takže nabízí se několik řešení. Jedno z řešení, které nebylo e, přijato, bylo to, že by se vytvořil nový finanční nástroj, jako například společný Evropský fond zaměřený na uprchlíky a Eh, bylo by to napojeno na města, protože ty se přímo zabývají uprchlíky v praxi, ale zatím neprobíhá konkrétní politická debata na toto téma. A pokud je o návrh zprávy Evropského parlamentu, výboru EMPL, tam se zmiňuje ten návrh, který už zazněl, a sice, že bychom měli navýšit eh, prostředky pro ESF ve výši 25 z fondu na politiku soudržnosti, protože je důležité více prostředků eh, na integraci na pracovní trh. Já se omlouvám, že jsem přesáhla trochu vyhrazený čas. Jsem vám velice vděčná za to, že jste nevypnula můj mikrofon a jsem teď ochotná eh, vyslechnout si vaše otázky a odpovím. Děkuji. Okay, um, uh, we have a thank Děkujeme. Děkujeme vám oběma. Myslím, že o tato témata je nyní velký zájem. Zcela jistě nás všechny zajímají. Takže budeme postupovat podle seznamu. Navrhuji, abyste tedy se k tomu vyjádřili, abyste uvedli své komentáře, případně na konci svého komentáře ještě dotaz a pak dáme slovo hm, oběma hostům, aby odpověděli na vaše dotazy. Poprosím vás, abyste se vešli do minuty nebo do minuty a půl. Takže máte prostor na to, abyste eh, vznesli svůj komentář a případně potom ještě i tedy případný dotaz. Bude lepší, pokud to tak to spojíme. Souhlasíte? Dobře. <clears throat> Takže nejprve zpravodaj pan Benify. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že jste zapracovala tuto diskuzi na eh, pořad jednání, diskuzi na téma sociální začlenování a integrace na trhu práce uprchlíků. Je to velice důležité, přikládáme tomu velký význam. Já jsem chtěl eh, mimo jiné poděkovat eh, Evropské komisi za prezentaci té pracovní skupiny DG Ample, práce tedy, která se týká právě tohoto tématu začlenování uprchlíků na trh práce. Nejsem jediný v tomto sále, kdo si myslí, a myslíte si to i vy v DG Ample, že je důležité toto specifické téma přímo řešit. Je to specifické, vyžaduje to vaši expertízu a odborné zkušenosti. A na základě toho můžete dostatečně podrobně tedy eh, na to reagovat. Když jsem vypracovával svoji zprávu, vycházel jsem z vaší práce, využil jsem eh, vašich cených podnětů, i například eh, přínosu paní Geleng, která bohužel tady dnes není. Ale myslím, že toto je vhodné řešení, že takto máme v diskuzi postupovat. Je to diskuze, která asi bude trvat několik let. Jednak musíme jednat o vypracovávání konkrétních programů i politicky na vyšší úrovni to řešit. Já jsem velice tedy rád, že se podařilo vypracovat ty dva dokumenty, které jste nám představila. A já jsem využil cených analýz a doporučení, které jsou v těch syntetických, ale zároveň úplných eh, dokumentech umožnilo eh, mi to objasnit si situaci, i když to čtení nebylo jednoduché. Vím teď, jaké máme evropské nástroje k dispozici, pomocí nichž můžeme podporovat sociální integraci uprchlíků a eh, bylo to také velice cené pro to, abych eh, si udělal představu o tom, jaké platformy a sociální aktéři tady přispívají k věci. Musím říci velice otevřeně, že se jedná o dvě otázky, kde jsem opravdu potřeboval technickou podporu eh, odborné informace z vaší strany. Jsem si jist, že se vám že uvidíte eh, v tom mém dokumentu, že jsem převzal eh, informace z těch vámi citovaných dokumentů. Takže já vám ještě jednou děkuji. Děkuji vám také za rychlost s jakou jste pracovali, eh, s jakou jste nám dali k dispozici tyto informace, což je velice užitečné pro naši činnost. A nakonec ještě jednu poznámku ke konkrétní otázce evropských fondů. Já e, jsem viděl, že ten prezentovaný dokument ukazuje několik věcí. Jednak je nutné zlepšit synergie při využívání jednotlivých fondů a Evropská komise mimochodem se tímto směrem ubírá. Je to samozřejmě úsilí, které my musíme podpořit. Nedostatek finančních prostředků potom eh, je jasně viditelný, když se na to podíváme z hlediska eh, počtu žádostí eh, o azyl v posledních dvou letech. To z toho potom jasně plyne a už jste o tom hovořila i vy. Potom další věc, zaměřit konkrétní programy na evropské úrovni i členských států, zaměřit je tedy přímo na konkrétní aspekty. Musíme vytvořit nějakou obsáhlejší strategii. Já si myslím, že tady je nutné některé věci zjednodušit. Musíme zjednodušit přístup k financování, tak abychom umožnili například i místním aktérům, městům, eh, na kterých teď spočívají všechny náklady, aby měli přímý přístup k několika konkrétním specifickým fondům, tak aby mohli zajistit sociální integraci eh, uprchlíků a žadatelů o azyl. Takže my budeme teď očekávat eh, revizi víceletého finančního rámce a v této souvislosti budeme očekávat konkrétní návrhy. Doufáme, že komise i členské státy E, ukáží, že to, co právě zaznělo, je pro mě důležité a že nesníží finanční prostředky, které máme k dispozici na toto téma, což by poškodilo jak celkově Evropskou unii, tak samotné uprchlíky. Děkuji. Thank you, Then I... Děkuji, nyní dávám slovo dalšímu stínovému zpravodajovi, který je pan Mann, prosím. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je důležité, že se zabýváme tímto tématem a že si jasně ukážeme, v čem je ten základ. Já si myslím, že Jean-Claude Juncker přednesl skvělý projev o stavu Unie a řekl, že tedy všichni ti, kteří eh, se nechtějí podílet na eh, péči o eh, uprchlíky, Eh, vytvářejí nové hranice. Pojďme se podívat, eh, jak to bylo v minulosti. Nemá většina z nás také nějaké eh, pozadí uprchlíka. Já si myslím, že to je velmi důležitý základ, tak abychom si ukázali, jaký, jakou společnou evropskou cestu si musíme společně vytyčit. To Eh, zároveň znamená, že tedy musíme posílit vnější hranice, musíme řešit to, jak spolu eh, musíme nakládat. A pokud se to podaří, tak se musíme postarat o to, abychom tady měli prvky eh, mm, navzájem sladěné asilové politiky. My v tuto chvíli jsme svědky toho, že se ke slovu hlásí extremistická hnutí, která říkají, že to takto nechtějí a právě proto je ta zpráva velmi důležitá. Dě, jsem rád, že už jsme s panem Bonifaj k tomu vedli diskuze, budeme je vést i nadále a myslím si, že budeme mít podobné názory. Jazyk, ano, to je ta nejdůležitější věc ze všech. Musíme na tom pracovat. Jako my se, tak my tady v parlamentu musíme dát jasně najevo, že výuka jazyka je zásadní, že se člověk musí naučit jazyk té země, ve které je alespoň dočasně. Není to tak, že bychom ty lidi chtěli trestat, ale eh, chceme, říct, chceme jim říci, že tím chceme zvýšit jejich dovednosti, jejich kvalifikaci, protože právě jazyk je klíč k emancipaci, eh, klíč k tomu, aby ostatní eh, abychom tedy rozuměli tomu, co ostatní říkají. Za druhé, vzdělávání. Musíme se postarat o to, abychom tady vytvořili vzdělávání, které odpovídá situaci. Ty, kteří tu jsou, eh, pravděpodobně nezůstanou v těch hostitelských zemích dlouho, ale pokud budou mít šanci získat dobré vzdělání a eh, vrátí se do své země, tak budou mít eh, určité znalosti, které potom mohou ve svých domovských zemích použít, když by se vrátili ztratili. Já si myslím, že na to musíme pracovat, o to se musíme snažit, protože je to velmi důležitý krok v naší argumentaci, na který bych rád upozornil. Vy jste právě, eh, my jsme právě probrali téma malých a středních podniků. Jsem velmi rád, že celá řada malých a středních podniků říká, pokud ty lidi teď nepotřebujeme, tak učiníme všechno proto, ale aby u nás měli alespoň možnost si udělat eh, praxi, tak abychom zjistili, co skutečně umí, co dělali ve své zemi, tak abychom je mohli integrovat. Já vím, že eh, já, já jsem tedy vedl rozhovor s mnoha lidmi a eh, jsou tu mladí lidé, kteří říkají, že potřebují peníze a když eh, se Eh, zeptám, na co potřebují peníze, tak řeknou, že musí zaplatit svým přátelům a ti přátelé to jsou převaděči. To znamená, že to jsou ty negativní stránky věci, před kterými nechceme zavírat oči. Chceme eh, eh, chceme se zabývat i těmito záležitostmi a právě proto se na to musíme zaměřit. Malé a střední podniky do toho musíme zapojit, tak mm, tak aby to nebyla pouze otázka nákladu. I oni k tomu musí svým dílem přispět. A konečně na závěr otázka financí. To je naprosto stěžení. Byli bychom rádi, kdyby Evropský sociální fond k tomu mohl posloužit. Vy jste to právě naznačili. Je potřeba vytvořit ještě jeden fond. Není, důle, není to e, skutečně zásadní mít tu ještě jeden fond. E, nejde o to, abychom přelévali peníze. Jde o to, že potřebujeme peníze, které budeme moci efektivně použít. To je potřeba, to je skutečně eh, potřeba. Nebo vezmeme peníze z ESF a jasně je označíme. Eh, někteří nebyli u té eh, diskuze, kterou jsme právě vedli. My nechceme Eh, vytlačit ze společnosti ty, kteří jsou nezaměstnaní nebo jsou, dejme tomu, uprchlíci. My chceme vytvořit takovou zodpovědnou cestu. To je eh, dobrá, eh, dobré řešení. Musíme na to vzít finanční prostředky a ty dobře využít. Proto tedy se musíme postarat o to, aby ti lidé cítili, že, je, nikam, eh, ne, že neopustíme a že se nevzdáme svých humanitárních cílů. Děkuji a nyní má slovo Helga Stevens. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také kolegům. Já mám několik komentářů a několik dotazů. Vím, že všichni teď stojíme před velkou výzvou, a je důležité soustředit se na různé možnosti a také na různé cíle. Souhlasím s tím, že členské státy mají pravomoci, to je pravda, ale co vlastně žádáme na oplátku? Měli bychom hovořit o určitých vzájemných právech a povinnostech jak pro členské státy, tak i pro ty jednotlivce, kteří, kterými jsou tedy uprchlíci a migranti. A když hovoříme o tom, že tam mají být tedy práva a povinnosti pro obě strany, tak pak chceme hovořit o tom, jak prosazovat integraci, začlenování a zda eh, to dáváme ehm, vlastně uprchlíkům jako právo nebo jako povinnost. My se snažíme uprchlíky eh, začlenit co nejlepším způsobem do naší společnosti a také se snažíme co nejlépe začlenit do pracovního trhu. Ale pokud eh, se máte zapojit do pracovního trhu, tak musíte mít určité dovednosti. Někteří je mají, někteří mají určitou kvalifikaci, ale skutečně potřebujeme eh, trochu více se zamyslet nad tím, zda je to možné, zda, pardon, zda, ta, zda ty jejich dovednosti jsou uplatnitelné. A pokud ten člověk nemá žádnou kvalifikaci, tak eh, se musíme soustředit na jeho eh, vyškolení a jako první má být jazykové školení. Pak, eh, když se třeba někdo, když někdo přijde sem třeba do Vlámska, tak se musí naučit tedy vlámštinu a pokud zase někdo, kdo přijde do Belgie do té části Valonska, tak se musí naučit francouzsky. A to je vlastně určitá povinnost těch uprchlíků. My je nenutíme, aby sem um, aby vlastně ohledně toho jazyka, ale oni se musí ten jazyk naučit, pokud chtějí mít eh, co nejlepší možnosti. Měli by oni sami mít zájem učit se jazyk země, která je přijala. No a eh, musí se tedy ten jazyk začít učit. Já se chci zeptat právě na jazykové kurzy. My je nechceme nutit, aby se ten jazyk učili, ale pokud se mají zapojit do práce, tak musí znát jazyk. Pokud mluví syrsky, eh, eh, můžou mít třeba dobrou vysokou kvalifikaci, můžou mít třeba i doktorát, ale pokud tedy nemluví jiným jazykem než tím svým mateřským jazykem, tak eh, musí umět eh, vlámsky nebo musí umět francouzsky, aby tedy potom třeba, třeba pokud eh, přijdou do Vlámska, tak aby mohli pracovat ve vlámské nemocnici, musí hovořit vlámsky. Mm, také nemůžeme uznávat úplně všechny mm, kvalifikace. Je důležité aby tam vlastně byla, eh, abychom brali v úvahu, zda to vzdělání je mm, odpovídající a také musíme brát v úvahu nastavení určité jazykové úrovně pro určité profese. Pak je otázka, zda země, která ta hostitelská země má povinnost eh, tyto uprchlíky eh, jak si takto vyučovat ten jazyk nebo i dát jim nějakou další dovednost. Mm. Ehm, také jsou tam určité um, určité občanské vzdělávání, třeba o tom, že muže a ženy jsou si rovní, nebo uh, vyučování dalších jakýchsi hodnot, nebo informace o hodnotách. Víme, že mnoho členských států se snaží ze všech sil o toto úsilí a opravdu si potřebujeme lépe vyměňovat ty postupy, které fungují, osvědčené postupy, je důležité, abychom se dovídali nejenom o těch věcech, které fungují, ale třeba i o chybách, které členské státy udělaly, abychom se těm chybám v budoucnu vyhnuli. A pak otázka, zda tedy použít eh, fond, eh, Evropský sociální fond právě třeba pro podporu těch iniciativ výměny osvědčených postupů, to je otázka, já si nejsem jistá. Rovněž bych eh, ještě chtěla říci, až si budeme vyměňovat osvědčené postupy, že by bylo dobré zamyslet se nad tím, jak se může podpořit eh, západ a východ. Také bychom se měli soustředit na specifické problémy, které se týkají žen, které jsou v postavení uprchlíka, protože víme třeba v minulosti, že v minulosti třeba muslimské ženy nebyly, eh, vlastně byly odrazovány Eh, svou rodinou, aby šli do práce, že třeba jejich manžel nechtěl, aby šli do práce. Takže jak máme eh, třeba pozbuzovat všechny ženy, aby se zapojily na pracovní trh. Takže to jsou všechno další eh, otázky, které musíme řešit. Děkuji. Já vás ještě všechny podpo- požádám, abyste své komentáře omezili na tři minuty, protože i když je dnešní schůze opravdu velice zajímavá, tak musíme ji také jednou ukončit. Tak paní Renáte Weber, prosím. Děkuji. Je pravda, že ta realita, ve které dnes žijeme, se liší od reality včerejška. Několik stovek lidí včera ztratilo život eh, ve středozemním moře. Přišli o život na moři a já si myslím, že eh, je to velký rozdíl, pokud si eh, vzpomenu na to, jak jsme na takovouto situaci reagovali před dvěma lety. Ano, tak to je. Je to velmi smutné a obávám se, že nebudu schopna sdílet entuziasmus některých svých kolegů. Tady to nadšení, se kterým eh, někteří naši kolegové hovoří o integraci uprchlíků. procenta eh, všech pracovníků eh, by tedy představoval milion uprchlíků. Ano, e, to není jediný způsob, jak se tedy e, dívat na tuto záležitost. Není možné se na to dívat pouze prismatem čísel. Nicméně mám jeden konkrétní dotaz. E, většinou nebo ráda bych ten dotaz směřovala na Evropskou komisi. Pokud vezmeme v potaz, jak se liší jednotlivé členské státy, tak by mě zajímalo, do jaké míry to můžeme ovlivnit, protože všechno se odehrává na, na národní úrovni. Ptám se, jestli Evropská komise má nějaký celoevropský plán a tady e, mám na mysli především možná řešení pro to, abychom e, stávající dovednosti uprchlíků nějak uvedli v soulad s požadavky trhu, trhu práce, protože jednotlivé členské státy se velmi liší. Další věc, uznání formálních a neformálních dovedností, jak je možno se eh, postarat o tuto záležitost. Zazněla skutečnost, že funguje několik platform v EU, že takřka všechny tyto platformy eh, podporuje Evropská komise, nicméně tato podpora není trvalého rázu. A mě by tedy v této souvislosti zajímalo, jestli se něco změnilo, protože víme, že je to záležitost velmi důležitá, že víme, že tyto platformy, které budou s uprchlíky pracovat, zkrátka potřebujeme. Děkuji. Thank you, uh, Děkuji. Tania González Peňas, prosím, jste tady, máte slovo. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste nám přednesli tato doporučení, tyto závěry. Dokumenty, které díky vám máme k dispozici, nám velmi pomohou při eh, tom, když se budeme zabývat integrací uprchlíků na trh práce. Ráda bych se vrátila k jedné věci v tom textu se hovoří e, o dlouhodobě vysokých nákladech e, na sociální soudržnost našich společností. Pokud středně a krátkodobě nepřijmeme integrativní opatření, nepodpoříme e, sociální začlenění, tak ty náklady budou velmi vysoké. Já s touto tezí naprosto souhlasím, ale byla bych velmi ráda, kdybyste to ještě rozvedli, o jaká data tuto hypotézu opíráte z jakých dat přitom vycházíte a jak můžeme bojovat proti té iracionální reakci, která se v některých členských státech objevuje a která je zaměřena právě proti uprchlíkům. V mnoha členských státech dochází ke k sociálním škrtům a ráda bych se zeptala, do jaké míry to ovlivňuje situaci uprchlíků, protože v takové zemi, jako je například ta uh, moje uprchlíci, uh, tedy nemají zdravotní kartu, tu zdravotní kartu ztrácí dokonce i Španělé, kteří kteří odejdou pracovat do zahraničí. To znamená, že se ptám, jak můžeme zajistit, aby tedy uprchlíci eh, měli přístup k eh, s veřejným zdravotním systému a nebo dochází i k sociálním škrtům. I to je důležitá věc a ve Španělsku eh, je situace velmi palčivá. Myslím si, že podobně, podobné je to i v jiných státech Jižní Evropy. A kromě toho ještě jedna věc. Vy jste uváděli velmi dobré příklady, ať už to byly příklady z Německa, ze skandinávských zemí nebo ze Spojeného království. Jednou bylo zmíněno dokonce i Portugalsko. Vím, že tyto země již eh, přijali celou řadu uprchlíků, ale ptám se, do jaké míry to tedy bylo podrobeno analýze. A tady mám na mysli především eh, specifickou situaci na jihu Evropy, protože například do Řecka eh, přišlo tolik žadatelů o azyl jako nikam jinam. A ti žadatelé o azyl se tam schromažďují, proto se ptám v souvislosti s tou dohodou mezi EU a Tureckem, jestli tedy nepotřebujeme nějaké zvláštní eh, postupy. Kromě toho se v tom dokumentu hovoří o sociálních partnerech, že musí se hrát velmi důležitou roli při integraci uprchlíků. Hovoří se tu o velmi důležité roli občanské společnosti. A bylo by velmi dobré, kdybychom tady měli zvláštní odstavec, který by se zabýval právě uprchlíky anebo dalšími organizacemi občanské společnosti v zemích, které eh, si již vytvořili příklady dobré praxe, od kterých se můžeme učit. Dostávám se k závěru, paní předsedkyně. Bylo by velmi důležité, abychom upozornili na takové záležitosti, jako je slučování rodin, protože to je pro integraci velmi eh, zásadní. Kromě toho musíme eh, koncipovat naše politiky eh, genderově do mnoha zemí se uprchlíci vůbec nedostávají. Například ve Španělsku jich mnoho není. Jsou, jsou tu organizace, které by eh, chtěly uprchlíkům pomoci, ale ti lidé k nám zkrátka nechodí. Já mám skoro pocit, že tady hovoříme o druhém kroku ale zatím nebyl realizován ani ten první krok. To znamená, že členské státy by měly dostat svým slibům, svým povinnostem a převzít určitý počet uprchlíků. Víme, že v tom sehrává důležitou roli mafie, převaděči, pašeráci a e, e, omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Děkuji. Děkuji vám, děkuji také za prezentaci. Chtěla jsem začít tím, že uvedu, že samozřejmě existuje řada práv, která uprchlíkům náleží podle evropských právních předpisů a také tím, těm, kteří mají doplňkovou ochranu. Ehm, Například eh, to vyplývá ze směrnice o kvalifikacích, jejich, kde jsem byla já zpravodajkou. Takže členské státy se například musí eh, dívat na povinnosti, které už mají teď. A když hovoříme o překážkách, které stojí v cestě přístupu na pracovní trh, tak si kladu otázku, zda by eh, řečnice mohla říct něco k úloze délky pracovní povolení k pobytu, protože některé členské státy se zabývaly tím, že by snížily délku eh, povolení k pobytu, zvláště těm, kteří mají doplňkovou ochranu. A také by mě zajímalo, jak to souvisí s přístupem ke školení například, ke vzdělávání, ke vz... například přístupem, eh, jak to souvisí s přístupem k univerzitním kurzům. S potěšením jsem si vyslechla to, že zmiňujete také odkaz eh, na úroveň mest. Víme totiž, že v řadě členských států ta úroveň není dostatečná, a to platí pro evropské občany i jiné osoby. Když se ale podíváme o, e, například na snižování dávek, snižování příjmu a tak dále, tak my tady e, ve výboru EMPL musíme přesně vědět, s čím to souvisí, jaký to má dopad na e, snižování chudoby. Také musíme zjistit, jaké přínosy má jaké přínosy to má a zda to potenciálně nemůže navýšit chudobu. Když tedy slyšíme návrhy komise na toto téma, když komise například chce přepracovat asilové aky, tak se musíme na to dívat právě z tohoto hlediska, jaké dopady to bude mít. A potom eh, ten návrh vytvoření nového fondu. Tady, myslím, vyvstává několik otázek pro nás. My totiž vidíme, že z Evropského sociálního fondu se čerpají fondy, čerpají prostředky, ale nic nového se tam nezasílá. Takže jaké argumenty máme pro to, abychom vytvořili něco, nějaký další fond, který může například eh, představovat přímý přístup pro města a další. Eh, Jde například o to, že členské státy nechtějí ve skutečnosti podpořit místní orgány, města a tak dále, nebo nám jde spíše o to, abychom eh, zrychlili čerpání, vytvořili lépe fungující systém. A ještě bych se eh, vyjařila k tomu, jak se využívá Fond pro migraci a azyl. To také eh, vede k určitým obavám. Ten fond se z velké části využívá například pro návraty a pouze málo se využíván skutečně na tu integraci. Není tam zajištěna rovnováha. Máte nějaké konkrétní informace na toto téma? Je to zatím poměrně nový fond. A také souhlasím s řadou poznámek, které už uváděli kolegové. Mohu velkou část toho podpořit. Například eh, souhlasím s tím, že máme opravdu odpovědnost za to, abychom nabídli nějaké právní i skutečné eh, perspektivy, například eh, se to týká pod, eh, pardon, výměny osvědčených postupů mezi východem a západem a tak dále. Děkuji, paní Ajča tady není. Paní Bizoto, Mara Bizoto také ne. Takže vy budete hovořit za ní, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Tři minuty a zároveň mám dvě otázky, protože o tom tématu už jsme jednali. Navzdory skvělé práci, která byla odvedena a prezentaci těch not, kterou jsme si vyslechli, musím bohužel říci, že paní Kart a kolegové mne nepřesvědčili. Počet uprchlíků mimochodem nevíme. Milion, milion šestset tisíc um, nebo šest milionů, prostě nevíme. Potom náklady 0,4, 0,6, 1% HDP, 1 miliarda, 10 miliard, nevíme přesně. Navíc my budeme muset odvádět 1 až 6 miliard Turecku během 4 eh, let a zdroje také nevíme. Sociální fond, speciální fondy, nebo možná nový fond, nebo stále prostředky. Ale respektive my máme eh, určitou stálou úroveň a odkud to tedy budeme eh, muset vzít? Bude to na úkor mladých lidí našich, nebo budou na úkor eh, nezaměstnaných nebo těch dlouhodobě nezaměstnaných. Prostě nebylo to jasné, i když vaše expoze bylo zajímavé. A zvláště vyplývají dvě otázky, dvě věci, ke kterým jste se, mám pocit, nevyjádřila. První věc je jednoduchá. Zajímalo by mne, jak budete rozlišovat, nebo jak už teď rozlišujete, mezi uprchlíky, kteří jsou takzvaně političtí, a ekonomickými uprchlíky. Vy totiž hovoříte o politických uprchlících, to jste zmínila, ale zdá se, že e, vaše opatření jsou cílená na mnohem širší skupinu e, lidí. A potom druhá otázka. Předpokládám, že mezi těmi uprchlíky je celá řada e, lidí, kteří mají opravdu smůlu, zanechali za sebou ve své zemi celou řadu věcí, majetek, členy rodiny. A vy vůbec nezmiňujete, jak chcete pomáhat, pokud je o návraty. Děkuji. Děkuji. Mnohé z otázek, které zazněly, jsou spíše politické. Pochopím, když na ně nebudete chtít odpovědět, ale myslím, že některé věci se týkaly konkrétně vyjasnění, takže na to odpovědět můžete a potom se dostaneme k politické diskuzi. A pan Benify bude hovořit jako poslední. Takže pokud máte nějaké odpovědi, které nám můžete poskytnout, eh, budeme rádi, prosím. O. Dobře, takže nejprve já a potom komise. Prosím, buďte co nejstručnější, říká paní předsedkyně. Dobře, Padlo zde celá řada zajímavých komentářů. Já se pokusím některé ty otázky zodpovědět eh, pohromadě. Za prvé financování. Z analýzy, kterou jsem provedla, jsem zjistila, že si myslím, že vytvoření nového finančního rámce by bylo velice obtížné a také zlouhavé. A co se týče speciální položky v rámci ESF, tak já zde sdílím argument, který zazněl na speciálním workshopu, který uspořádal Evropský sociální fond. Oni říkali, že by to mohlo rozpílit určité obavy, že vlastně ty výdaje budou eh, na vrub některých jiných eh, skupin, ale zatím ještě Mm, to není přímo v naší analýze, přímo spíše to ještě vysvětlím další diskuse. Co se týče nákladů a otázky, komu máme poskutovat jazykové mm, vzdělávání nebo různá školení, myslím si, že máme k dispozici už údaje Eurostatu a máme i údaje v té analýze. A to vlastně odpovídá i na tu otázku, zda tam jsou političtí nebo ekonomičtí uprchlíci. Pak je tam vlastně ještě třetí kategorie, Eh, dodatečná podpora nebo podpůrná podpora. Je to vlastně pro uprchlíky, kteří přichází ze země, která jim nedává dostatečnou bezpečnost. A tito lidé nemohou být eh, navráceni do takové země. Takže i když třeba 50 lidí bude uznáno za ty pravé uprchlíky, a nedá se očekávat, že se to lidé brzy vrátí, protože se nedá očekávat, že třeba ty války nebo ty jiné podmínky se tam tak brzy změní. Takže to vyžaduje, abychom do toho investovali. I když třeba zatím ti lidé mají povolení k pobytu třeba pouze na rok, ale zřejmě tedy kvůli té mezinárodní situaci to bude pak prodlouženo. Také jste uh, zmírnili. My, my, se, my se vlastně soustředíme pouze na tu integraci do pracovního trhu, takže zatím se nevěnujeme té otázce návratu. Možná, že později budeme ještě některé otázky analyzovat dále, třeba jaká je specifická situace v zemích Středomoří existuje argument, že pokud jsou problémy na pracovním trhu a je tam nedostatek eh, financí, takže to pak může komplikovat i integraci uprchlíků na místním trhu, ale nicméně situace v těch konkrétních zemích si vyžaduje ještě další analýzy. A co se týče těch dalších, to jsou tedy body, na které jsem chtěla odpovědět. Chce se k tomu ještě vyjádřit komise? Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. My chceme říci, že my zastupujeme názory generálního ředitelství pro zaměstnanost, takže odpovíme pouze na otázky, které spadají do našeho portfolia. Za prvé, jedna věc, o které hovořil pan Benefej, o tom, že je důležitá synergie ve financování. Ano, to vítáme, tento komentář. Chceme ještě říci, že spolupracujeme s členskými státy na tom, abychom jaksi vypilovali, jaké budou potřeby a také, abychom identifikovali způsoby, kterými dosáhnout takových synergických efektů. Protože je pravda, že existuje několik fondů, které je možné využít na integraci uprchlíků ERDF, AMIF, ESF a další. Spolupracujeme s členskými státy, prostřednictvím různých našich útvarů, aby se ty ference využily lepším způsobem. No a co se týče, chci, ještě říci, že se jedná o evropské finance, ale velký objem také pochází z rozpočtu členských států, takže my ještě také dále podporujeme členské státy. Nyní, co se týče určitého evropského řešení nebo celoevropského přístupu k otázce dovedností, ano, na tom dopracujeme. Jak už jsem říkala, tak nyní připravujeme agendu pro nové dovednosti a v této nové evropské agendě pro nové dovednosti bereme velice vážně eh, na vědomí právě nový rámec kvalifikace, pardon, uznávání kvalifikace a uznávání dovedností. Netýká se to pouze migrantů nebo uprchlíků, ale i třeba Evropanů, našich občanů, kteří se vlastně pohybují eh, po Evropské unii, kteří Chceme tedy celoevropský přístup, který by potom dokázal vyhodnotit dovednosti a kvalifikaci třeba právě u uprchlíků. A toto hodnocení by bylo potom ve formě určitého standardizovaného dokumentu. Byl by to určitý evropský kvalifikační pas pro uprchlíky například. Tento kvalifikační pas, o kterém teď přemýšlíme, by mohl být vypracován v, rámci, v tom rámci Europasu. Jak už jsem říkala, je to takový projekt, eh, o kterém se teď přemýšlí. Ten kvalifikační pas by obsahoval informace o jejich vzdělávání, o jejich školení, o jejich odborné přípravě, kterou měli ve své vlastní zemi. Pak tam by byly také informace o specifických dovednostech, které kterých nabyli třeba i v rámci pracovní praxe, nikoli pouze ve vzdělávání, také by tam byla kapitola o jejich jazykových znalostech, případně by tam byla i část toho, jaké mají další vzdělávací potřeby. Tím se vlastně pak ještě také mm, bychom vlastně mohli v rámci toho získávat i informace o vzdělávacích soustavách v zemi jejich původu. To si vyžaduje spolupráci na různých úrovních mezi různými orgány, mezi orgány pracovního trhu, vzdělávání a také i různých orgánů, které pak mají na starost uznávání těch kvalifikací. Takže v té nadcházející agendě pro nové dovednosti se tím také zabýváme a jak už jsem říkala, nakonec by z toho neměli prospěch, nebo nemělo by to být pouze pro uprchlíky, ale vlastně pro všechny evropské občany. Dále, co se týče výměny slibných postupů. Je to tak, že my tomu tedy říkáme spíše takové slibné postupy, protože členské státy teď vlastně zkouší různé postupy, které jsou nové. Takže teď se tomu říká, že ještě tomu nechceme říkat, že to jsou ty úplně osvědčené, ty nejlepší postupy. Ehm, inspirujeme se třeba v severských zemích, ale i v jihoevropských zemích také uspořádáme akci. Hostitelem bude Španělsko a tam se budeme věnovat eh, vzájemnému učení a soustředíme se právě na tuto část Evropské unie. V neposlední řadě chci ještě upozornit na úlohu sociálních partnerů. To se také zaznělo z úst několika poslanců. Ano, oni mají svou úlohu, berou tu úlohu velice vážně i na evropské úrovni a zejména právě co se týče těch dovedností. Tím se opět dostávám k těm dovednostem. Oni mohou nabízet různá, různý odborný výcvik, odbornou přípravu, působí v praxi, mohou také identifikovat dovednosti, mohou také na pomoci v tom, jak reagovat na poptávku na pracovním trhu. Bohužel tedy nemohu odpovědět na další otázky, které nespadají do naší působnosti, ale jsou zde ještě další útvary Evropské komise, které se soustředí zase na ty další témata. Jak jsem říkala, je to generální ředitelství pro e, vnitro. Oni také e, vlastně řídí několik akcí a e, spadá pod ně několik fondů. Děkuji. last word to Děkuji. A poslední slovo bude mít pan zpravodaj, pan Benefaj. Děkuji. Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval komisi za velmi užitečné informace. Nebyla to pouze užitečná výměna názorů dnes odpoledne, ale mluvím i o spolupráci, která proběhla v minulých týdnech. Z té diskuze je naprosto zřejmé, že máme podobné názory, že tu jsou podobnosti v pozicích jednotlivých frakcí a že se to týká i závěru našich hostů, to znamená hlavně komisi, že tedy naše názory se příliš neliší. Doufám, že se nám tedy podaří do budoucna dobře pracovat, e, spolupracovat na těch kompromisních pozměňovacích návrzích, tak abychom jako parlament předložili velmi vydařenou závěrečnou zprávu, která pomůže všem aktérům, je naprosto jasné a dokázala to i naše dnešní diskuze, že pokud se chceme zabývat e, tímto problémem, tak musíme spolupracovat. Všechny zúčastněné instituce musí spolupracovat na všech úrovních, zapojit musíme i občanskou společnost jako celek. Jak už jsem řekl ve svém úvodním proslovu, to bude potřeba, tak abychom mohli dlouhodobě spolupracovat. Myslím si, že budeme e, nuceni i nadále vést společnou diskuzi a doufám, že tedy ta zpráva v posledku bude parlamentem přijata. Všechny evropské instituce budou muset i nadále spolupracovat na všech úrovních, které jsou do toho zapojeny. Pokud jde o otázku financování, která se během naší dnešní diskuze několikrát objevila, tak eh, to je další klíčový bod, na kterém musíme i nadále pracovat, tak abychom byli eh, co možná nejúčinnější, abychom co možná nejlépe využívali stávající prostředky, abychom ze střednědobého hlediska našli i nové možnosti řešení. Takže vám děkuji. Doufám, že se nám tedy podaří do budoucna spolupracovat a ještě jednou děkuji za tuto rozpravu. Eh, děkuji. Eh, posouzení pozměňovacích návrhů proběhne 26. Eh, dubna. 24. května bude zpráva přijata ve výboru a na plenárním zasedání bude probrána v červenci. A to zároveň znamená, že jsme tedy vyřídili bod číslo 17 našeho dnešního dnes. Takže doufám, že se nám tedy podaří období eh, dobře přestát. Já vám tedy děkuji za pozornost a přeji hezký večer. A vám oběma také děkuji.